kolegové, milé kolegyně, můžeme zahájit dnešní jednání. Inicio alla riunione. Takže začneme. Přijetí programu. Nemá tedy žádné připomínky, považujeme tento program za schválený. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Dnešní naše zasedání je rovněž vysíláno webstreamem, máme zde tlumočení, které je k dispozici v 19 jazycích. A začínáme hned s bodem číslo 3 a to je zdraví zvířat. Místo předsedkyně Marit Polsen je naší spravodajkou. Čili zahájíme rozpravu. Jelikož se máme mnoho pozměňovacích návrhů nejenom k tomuto tématu, ale v podstatě k celému balíčku Sankom, to znamená zdraví zvířat, oblast rostlin a tak dále. Samozřejmě, že proběhne rozpráva, máme zde pozměňovací návrhy a Cílem je podpořit stínové zpravodaje i naši zpravodajku. Hodnotili různé možnosti kompromisních návrhů, což by mělo usnadnit naše hlasování, které je naplánované, jak víte, na 11.2. Pokud jde u, o tu první zprávu, máme zde přes 700 různých pozměňovacích návrhů a zároveň detailní stanovisko výboru Envy a další stanovisko výboru pro rybolov. Čili nyní bych rovnou poprosil místo předsedkyni paní Pulsen, aby aktualizovala celou situaci a poté zahájíme rozpravu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A e, já doufám, že e, si všichni nasadíte sluchátka, protože tato záležitost je velice složitá, takže já v podstatě téměř musím hovořit švédsky a pokusím se hovořit pomalu, aby fungovalo tlumočení. Za prvé e, bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože naše spolupráce fungovala naprosto perfektně, byla kreativní a probíhala hladce. Toto je totiž velice právnicky složitý legislativní tak, akt s 257 eh, články a celkem eh, obsahuje asi 180 aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Takže je to problematika těžká a složitá. Proto k němu také máme téměř 800 proti eh, návrhů, proti pozměňovacích návrhů plus eh, návrhy eh, výboru pro životní prostředí a výboru pro rybolov. Bude to tedy těžká záležitost. Proto já ve spolupráci se stínovými zpravodaji jsme zvolili tu pracovní metodu, že budeme hovořit o principech a když jsme se shodli na eh, detailech eh, na principu, tak potom jsme se pokusili jaksi sloučit ty kompromisy, ty původní návrhy s protinávrhy, aby vše probíhalo podle té dohody, ke které jsme došli. A eh, já bych tedy začala těmi jednotlivými obtížnými místy. Ten název eh, zákon o zdraví zvířat je špatný, je milný, protože to není žádný eh, zákon o zdraví. Jde o zdr- zákon o prevenci a boji proti chorobám zvířat, které jsou přenosné eh, mezi jednotlivými druhy zvířat nebo i na lidi. Já bych chtěla změnit název tohoto zákona a e, chtěla bych ho tedy změnit podle návrhu komise a potom je tu několik věcí, které se mi příliš nelíbí, například to, co se tu hovoří o klonování. E, klonování je z mnoha důvodů velice kontroverzním tématem, nicméně vůbec nijak nesouvisí s nakažlivými chorobami. Takže si myslím, že e, tuto zmínku bychom měli odstranit. Potom tu také padl návrh ze strany komise, bylo to někdy v posledních týdnech a týkalo se to právě e, kloningu. A e, my jakožto e, zemědělský výbor podle mě vůbec nemáme o této otázce jednat, takže sem to nepatří. Pokud jde o přepravu zvířat, tak je zcela samozřejmé, že transporty zvířat mají eh, závažný význam právě pro nakažlivé choroby a proto nechci, aby ten zákon, to, aby to pravidlo 8 e, hodin bylo e, rozhodujícím faktorem. Podle mého názoru je to příliš takové těžkotonážní. Já si myslím, že spíš by komise měla vědecky stanovit e, časové, rám, časové lhuty i v rámci vnitrostátní přepravy, protože nákaza vůbec nijak nesouvisí s národními hranicemi. Takže eh, pokud jde o transporty zvířat, tak eh, tam je potřeba zavést určité lhuty, ale ne fixně stanovený čas. Eh, pokud jde o pojem intenzivní chov, intenzivní produkce, tak tady jsme se shodli na výměně slova intenzivní eh, za eh, density, tedy husto, hustota, eh, aby se, dala, aby, aby se to dalo stanovit podle hustoty počtu zvířat v určité oblasti, protože to je také důležitý faktor pro šíření nákazy. Potom tu máme jeden malý detail, který se objevil poměrně pozdě, a to je zdraví včel protože eh, včely na některých místech v některých eh, zemích mají dokonce i veterináře, kteří se spe- specializují na včely. Nicméně takoví veterináři jsou velice vzácní. Takže my musíme tak, jako jsme to dělali u eh, vodních živočichů, tak musíme zajistit, aby úřady měly mít možnost přenést odpovědnost e, za zdraví včel příslušným specialistům. To je jenom takový e, detail. E, potom tu máme toulavá zvířata. To, jsou taky, to je taky poměrně pochybná kategorie, která je velkým zdrojem nákazy, zejména pokud jde o zónózy, jako je vsteklina a tak dále a e, je tu důležitá nějaká jasná definice. E, já jsem se tam e, pokusila na základě návrhu Elizabeth Jegle o definici. Je to v článku 4, kde jsme tedy dospěli k dobrému kompromisu. Pak tady jde také o to, jak velký tat, jak velký kontakt mají tato zdivočelá domácí zvířata s lidmi a lidskými obydlími. Pokud jde o nekomerční eh, přepravu eh, nekomerčních zvířat, tak tady je na, na místě eh, výjimka z tohoto zákona o zdraví zvířat, protože ten se tady je, je to pozměňovací návrh 767 eh, od pana Šmita, ale eh, také další druhy společenských zvířat jsou eh, velké jsou velkým zdrojem nákazy a šíření chorob, takže musíme eh, být velice opatrní eh, a varovat se toho, abychom smazali tuto zmínku, protože nekomerční přeprava společenských zvířat je důležitá a my si musíme dávat opravdu eh, veliký pozor, abychom nevyloučili všechna společenská zvířata v této souvislosti. Potom je tu e, ještě databáze společenských zvířat, to je další důležitý prvek. E, kontrola společenských zvířat je e, důležitá, ale měla by se v podstatě omezit v první fázi pouze na psy, protože já jsem se sešla s několika experty, veterináři a ta, ti se mi vysmáli, když jsem o tomto tématu mluvila a e, ptali se, co pak někdo kontroluje sexuální život koček v Evropě, co pak je to možné a e, je to pravda, protože e, kočky se pohybují poměrně volně a těžko můžeme říkat, kdo je otcem nějakých koťat. Takže tady musíme také dávat pozor. A pak je tu e, další otázka, která je nesmírně důležitá a také patrně jedna z těch nejkontroverznějších. A to je rezistence vůči mikrobům. Jak máme e, nakládat s tímto? E, tady přišla celá řada pozměňovacích návrhů a podle mého názoru je důležité, že je jich tolik. Jeden návrh od paní McGuinness je poněkud chybný, protože hovoří o patogenech a říká, říká, že patogeny jsou v pořádku, ale eh, tady nejde o zvířecí patogeny. My tady máme z právního hlediska eh, výjimku. My jsme eh, vyloučili všechny zoonotické patogeny, zoonotické nákazy. To je jenom takový detail, který by mohl být nebezpečný. Pokud jde o rezistenci vůči eh, antibiotikům a odpovědnost provozovatelů, eh, tak je zapotřebí eh, kon, vyšší kontrola veterinárních léčivech, protože to je úkolem operátorů, provozovatelů, tato odpovědné používání veterinárních léčiv a čínské státy podnikají příslušná opatření v tomto ohledu. A důležité je také další věc, a tady vás opravdu prosím, abyste se nad tím zamysleli. Pokud jde o e, zvířecí choroby a používání antibiotik, tak tu máme e, to nebezpečí, ten problém, e, že pokud používání antibiotik je příliš velké mezi dnešními zemědělci, tak ty choroby, které nejsou klasifikované eh, jako nakažlivé v tomto kontextu, eh, jsou vlastně eh, také pokryty. Takže já si myslím, že bychom měli žádat členské státy o to, aby vypracovali nějaký systém, kterým by zmapovali i choroby, které tvoří velkou část každodenních problémů v zemědělství tady eh, to, to je tedy eh, rezistence vůči antibiotikům a dochází tady k něčemu, předtím jsem varovala eh, celou dobu. Toto není žádný zákon o péči o zvířata, nicméně my všichni, kteří máme v tomto oboru nějaké zkušenosti, s chovem zvířat a se zemědělstvím víme, že e, existují e, jasné a zřetelné souvislosti mezi dobrými životními podmínkami zvířat a jejich rezistencí vůči e, nakažlivým chorobám tedy mezi jejich imunitním systémem. Imunitní systém závisí na jejich dobrých životních podmínkách, přesně jako u nás lidí. A tato, tato souvislost platí u všech savců. Životní podmínky zvířat tedy by měly být zvíněny, protože jsou relevantní ale eh, ne, není zapotřebí nějakého detailního eh, popisu. A tím bych chtěla skončit a na závěr vás poprosit, aby eh, během následující diskuze a potom během hlasování jste měli na paměti, že tady jde o velice komplikovaný zákon, který má značný vliv na Eh, každodenní život milionů lidí v Evropské unii a na jejich každodenní práci. A my si musíme dát záležet na tom, aby ten zákon byl jasný, srozumitelný, eh, pochopitelný pro všechny eh, zainteresované. A musíme si dávat veliký pozor na to, abychom příliš nekomplikovali každý odstavec, každý článek z těch 257, které tento zákon obsahuje. A k tomu ještě je obrovský fascikl e, příloh, které potom budou tvořit e, nástroje tohoto základního aktu. Takže prosím vás, prosím vás o srozumitelnost, princip pochopitelnosti, pochopitelného zákona. Ještě jednou děkuji. Molto bene, grazie. Říká pan předseda, děkuje Marit Polsonové. A nyní zahájíme naši rozpravu. Elisabeth Jegle požádala o slovo, pan Šmít rovněž. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, ze všeho nejdříve děkuji ze celého srdce paní Paulsen, paní zpravodajce. Je eh, pravda, že od udělení této zprávy byla naše spolupráce velmi dobrá eh, mezi stínovými zpravodaji i mezi frakcemi. Pravda také je, že před námi leží obrovský balíček, který teď musíme nějakým způsobem skloubit v dobrých kompromisech. To, co říkala paní Paulsen nakonec, bych ráda já hned na začátku zdůraznila. Nejde o ochranu zvířat. Jde o blahobyt zvířat, protože toto má dopady na jejich zdraví, respektive nemoci, a e, tím pádem to v té zprávě musíme zdůraznit, která nakonec musí být velmi jasná a musí to být zpráva, která nebude jaksi jenom zprávou kvůli byrokracii. Ale k tomu se pak ještě vrátím. Paní Paulsen ví, e, my už jsme o tom hovořili na e, schůzkách s přítomností všech frakcí, že EPP a já Mnoho jejich eh, bodů podporujeme. Eh, začínáme v podstatě samotným nadpisem. I my podporujeme změnu nadpisu, protože eh, zdraví zvířat to je dosti nejasný pojem v tom smyslu, co se tím myslí. Chceme hovořit o prevenci a boji s onemocněními zvířat a chceme to říci jasně. Klonování do této zprávy nepatří. Přeprava zvířat, to je samostatná věc. I co se týče toho časového okénka, to tady v této zprávě e, eh, býti nemusí. Sdílíme sdělení paní zpravodajky, co se týká rezistence vůči antibiotikům. Ráda bych také řekla, že bychom rádi mluvili při této zprávě a možná se dostaneme ještě ke kompromisu v té věci, jak, jak sem zpracovat tematiku očkování. Paní Paulsen zcela správně poznamenala, jakým způsobem se má zacházet s domácími mazlíčky, tedy zda se vůbec tato zvířata do této zprávy mají zahrnovat. Pakliže e, se tato zpráva má zabývat hlavně blahobytem zvířat a nakládáním s nimi, je jasné, že musíme něco začít dělat. Na jednu stranu zde máme zvířata k zemědělskému užitku a na ty právě cílíme. A jde o to, abychom společně se zemědělci nacházeli řešení, která se týkají rizik pro zdraví e, zvířat. Na druhé straně pak tady máme domácí zvířata, která zcela konkrétně spadají do odpovědnosti jednotlivých osob, protože k ním přináleží. Pak tady máme ještě zvířata žijící eh, v divočině. A k tomu tady máme eh, celý ten aparát myslivců a lesníků, který funguje nějakým způsobem ve všech členských státech. A pak tady máme tedy tu mezikategorii, tedy zdivočelá zvířata, bez ohledu na to, jaké zvíře to konkrétně je. Jsou to zdivočelá zvířata, která na jednu stranu e, souvisí e, s jaksi domácími zvířaty na jedné straně a s lidmi, ale zároveň třeba souvisí s divokými zvířaty. A tím pádem vlastně velice těžce spadají do těch jednotlivých oblastí, které si tu vymezujeme. A e, samozřejmě toulavá zvířata, toulaví psy jsou velký problém. Já si nemyslím, že můžeme toto téma vůbec nějakým způsobem zpracovat a najít e, rozumné řešení. V Německu e, se psy, kteří někomu patří, registrují, mají značky na uších, nevím teď přesně, jak to je v ostatních členských státech, ale e, já myslím, že třeba asi jenom tímto prostřednictvím bychom tu problematiku mohli začít zpracovávat a řešit, jakou odpovědnost kdo má za tato zvířata. Samozřejmě je potřeba domácí zvířata nějakým způsobem chránit a to je náš hlavní cíl, na který musíme pamatovat. V rozpravách eh, během spolupráce na této zprávě se objevily všelijaké názory, například při návštěvách veterinářů přímo v provozu. Já si myslím, že eh, veterináři jednak znají své zemědělce, aby se tak řeklo, a vědí, eh, kde jsou podniky, se kterými se musí mluvit víc, kde jsou podniky, se kterými se tolik mluvit nenosí. Pak eh, komise navrhuje eh, dobrovolné programy, které by se měly pře- předkládat eh, komisi ke schválení. Komisi můžete informovat, to je transparentní, ale eh, i nadále by pak mělo spadat do působnosti členských států, co v případě těchto eh, programů na navracení prostředků dělat. Samozřejmě každý členský stát má právo hájit své zájmy na svém vlastním území. Eh, není možné jenom eh, chrastit měšcem, aby se tak řeklo, ale musí to být hospodářsky odůvodněno, komise to musí schválit a Nesmí to probíhat bez dostatečného odůvodnění, protože e, by jinak takováto ujednání narušovala vnitřní trh. Zdraví včel. E, to vnímají všechny frakce v podstatě jako velmi důležité téma. A i zde, e, i toto téma chceme do této zprávy zahrnout. Podle mého názoru by to mělo nadále zůstat v podobě dvou nařízení, Eh, kde to není tak zcela jasně řečeno v tom návrhu komise. Eh, to nařízení má eh, nahradit v podstatě 50 stávajících směrnic a nařízení, což je nepředstavitelné číslo. Chceme samozřejmě zjednodušování, to je náš hlavní cíl. U dvou nařízení, kdybychom zde měli dvě nařízení, já si myslím, že bychom k tomu museli, k, u toho museli zůstat, tedy jednak Eh, nařízení o nekomerčním použití domácích zvířat. Eh, o tom jsme hovořili v květnu 2013 a nakonec jsme to také odhlasovali po dlouhých jednáních. A ta druhá zpráva je eh, otázka označování hovězího dobytka a etiketizace hovězího masa. Eh, tato témata už máme v podstatě před sebou v podobě zprávy, která čeká na odhlasování. Tady to se týká toho hovězího dobytka a ta etiketizace. Tady komise říká, že věci mají zůstat tak, jak jsou. Ehm, je tu jeden problém, který chceme ještě diskutovat, o kterém paní se nehovořila, já bych to sem doplnila, když dovolíte. A to je, eh, naši španělští kolegové eh, v EPP a SAD předložili celou řadu slovně identických pozměňovacích návrhů. Eh, já bych ráda poprosila, aby mi byly vysvětleny ehm, ty důvody, proč je zrovna eh, tato věc tak důležitá ve Španělsku a co s tím budeme dělat v kompromisu, protože ve finále se jedná o otázku kompromisu a eh, nějakým způsobem zapracovat do kompromisu jeden jediný členský stát je vždy obtížné. A to druhé je od Španělů, eh, tedy ze socialistů, předložili ještě úplně jiné pozměňovací návrhy. Eh, bylo tam také několik italských pozměňovacích návrhů a já bych ráda poprosila, aby se poslanci, kteří za tyto návrhy zodpovídají, pokusili najít nějaké řešení, abychom mohli řešení najít jaksi společně. Eh, nejde o konfrontaci, jde o spolupráci. To je vše. Děkuji, pane předsedo, i paní Paulsen. Bene, grazie Elisabeth Schmidt e poi Capulas. Děkujeme, Elizabeth. Pan Schmidt a pan Kapula. Thanks, uh, Paolo. Uh, I... Děkuji za slovo, Paulo. Já asi stejně jako ostatní poděkuji paní Paulsen i jejímu týmu za to, jak se zhostil tohoto komplikovaného dosie. Vždycky jsme tvrdili, že je to dobrá spolupráce, ovšem v tomto případě tomu skutečně tak bylo, čili to si myslím, že opravdu se nám povedlo a těšíme se na další spolupráci ano, když se podíváme na samotnou velikost celé záležitosti, ty kolegové, kteří o tom nevědí, jak to probíhalo, je tam 40 různých nařízení, směrnic, více než 400 tisíc různých aktů a tak dále. Některé se jsou ještě z roku 64, čili opravdu jde o obrovskou konsolidaci, která bude znamenat přidanou hodnotu pro mnoho našich občanů. My podporujeme to zaměření na přenosné choroby, i to, že je zde určité určitá zdrženlivost některých členů to znamená, že by se tato zpráva nedotýkala těch oblastí, kde by došlo k další komplikacím nebo tomu, že by to nebyla přidána, by představovalo eh, přidaná, přidanou hodnotu. Proto se těším, že jsme postupovali tímto způsobem. Článek 1. Antimikrobiální rezistence. To si myslím, že je veliký krok vpřed. Dále je to eh, seznam jednotlivých chorob. Článek 6. S tím rovněž souhlasíme. Dále veterinární eh, léčiva v článku 40. To si myslím, že je opravdu velice dobré. Několik pozměňovacích návrhů, za které bych poprosil, ještě poprosil, ehm, tam došlo k podpoře, poprosíme o podporu 1.1.4, posměňovací návrh, který se týká dalších rozhodnutí, změna pravidel v oblasti identifikace, to si myslím, že by mělo být v souladu s legislativou, které se věnuje parlament v tomto období. Například u KAPu jsme viděli, že tato legislativa neposkytuje dostatečný přehled této oblasti, zatímco identifikace zvířat mají obrovský dopad na naše zemědělce. Dále je to 616 pozměňovací návrh, to je ta problematická otázka, o které jsme hovořili několika elektronické označování obcí. To by mohlo otvořit možnost určitých výjimek, například tam, kde tato zvířata jdou rovnou na jatka, tak to by si myslím, že by bylo dobré řešení tato výjimka pro skutečno, pro realitu. To by znamenalo opravdu i úpravu v jiných částech legislativních aktů. Tam, kde nesouhlasíme, to je 1,40 eh, článek. My, mm, pokud jde o ty certifikáty a jejich povinnost, to si myslíme, že není vhodné pro všechny přesuny zvířat, nyní je to pouze přeshraniční um, pohyb. Myslíme si, že by to znamenalo dodatečnou byrokracii a nepřidalo by to mm, moc přidané hodnoty. Víme, že to je spojeno především s polským trhem, specifickým problémem, proto si myslíme, že je mm, lépe to využít v rámci článku 3 z roku 2005, kde se hovoří jasně, že zvířata musí být ve stavu eh, přepravy, jinak by nemohla být přepravována, eh, pokud jde o přeshraniční převod, Nos. Dále jsou tam ještě některé detaily, na které musíme spolupracovat, ještě je dořešit, protože myslím si, že toto je skutečně balíček, na kterém jsme hodně pracovali. Evropský parlament přišel s přidanou hodnotou, na, eh, na kterou se, na, se kterou počítají naši občané a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme, pane Šmíte. Luis Kapulas na další, je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, za sebe i za pana Braču, který je stěnovým zpravodajem za socialisty a demokraty, bych rád řekl, bohužel, jelikož má problémy s leteckou dopravou do Bruselu. Bohužel zde nemusí, nemůže být. Čili paní Erače Garcia, to je rovněž kolegyně, která bohužel ze stejného důvodu není dneska mezi námi, čili za všechny tři bych rád jednu věc. Často dochází k schůzce našeho výboru v pondělí jiné výbory nezačínají práci v pondělí a právě proto velice často zde nemáme dostatečnou účast eh, především z poslanců ze zemí, které jsou vzdálenější. Za paní Baračo i za nás bych rád poděkoval paní Pulsen za způsob organizace celé této práce v tomto období. Bylo o nesmírně technické téma. Sama kolegyně to řekla v úvodním slovu a my si myslíme, že nyní máme dostatečný základ pro vybudování kompromisů těch hlavních problematických bodů, i když samozřejmě, že zde ještě přetrvávají různé rozdíly, různé názory. Paní Polsen, sílím s vámi to, že potřebujeme mít určitou předběžnou dohodu mezi jednotlivými skupinami, pokud je o seznam těchto nemocí. Souhlasíme eh, s pozměňovací návrhy, které předložila paní zpravodajka v tomto ohledu. Pokud jde o klonování, koordinátoři hovořili o tomto tématu, pokud jde o přidělení zprávy o klonování, proto si myslím, že bychom neměli o tomto složitém tématu hovořit u této konkrétní zprávy. A nyní, pokud jde o zdraví zvířat, je velice důležité nalézt kompromis, protože jde o zprávu, která se týká blahobytu zvířat zvířat, má to dopad na zdraví zvířat, jak se o tom zmínila paní zpravodajka. My souhlasíme s jejím návrhem v tomto ohledu, musíme na tom ještě pracovat. A pokud jde o ten dobrovolný eradikační program, my si myslíme, že, členské, že, by, že členské státy by nemuseli žádat o povolení eh, od komise. To je prostě absurdní, je to dobrovolný program, který eh, požaduje rychlou implementaci a my nechceme, aby zde byl tento byrokratický proces, který není odůvodnitelný. A pokud jde o rejstřík, pro domácí zvířata. Myslíme si, že všechna zvířata by měla být nějakým způsobem identifikována. Ovšem rovněž víme, že v některých, jsme si vědomi toho, že v některých situacích to nebude praktické a kompromisní návrh by měl vzít v potaz realističtější přístup. Musíme nalézt nějaký kompromis mezi cíly a tím, co je prakticky proveditelné. Pokud je o 14. informace pro občany, to je zásadní. Zde musíme být opravdu obezřetní, abychom, mm, aby to nevedlo k nějaké mm, panice, často když hovoříme o těchto chorobách, pokud nemáme tu správnou komunikační strategii k dispozici, tak to občas může znamenat víc problémů než dobra v této oblasti. Dále pokud jde o ty výjimky, tam jsou určité ještě aspekty, které se týkají výjimek. My nechceme, aby tyto výjimky platily v systémech, které již jsou zaběhnuté, které již fungují. Nechceme vytvářet další problémy. Jelikož jde o nesmírně technickou zprávu, nebudu zde analyzovat veškeré detaily, ovšem za stínové zpravodaje i za naši socialistickou frakci bych rád řekl, že chceme spolupracovat dále na vytvoření vyvážených kompromisních návrhů a rád bych rovněž to mm, rovněž zmínil některé obavy paní Karače, španělské delegace. Já si myslím, že to jsou skutečné problémy, odůvodnitelné problémy technického charakteru, proto bychom je rádi zohlednili například dědičné choroby a podobně a tak dále. Tam bychom měli mít trošičku citlivější ještě přístup a mít určitý jasný koncept, jasnou představu o tom zónování pro oblast zemědělství pro zvířata musíme kvalifikovat mm, tyto, toto zónování. My jsme předložili podrobný pozměňovací návrh, článek 3, 14, 13 38. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů, které se právě týkají povinností v této oblasti, to, co je požadováno v případě dohledu v této oblasti, 72, 81. To by mělo být ještě za to v potaz. Samozřejmě nesmíme zapomínat na celou problematiku odstupňování nemocí. Některé jsou, řekněme, ehm, nejsou tak závažné jako jiné, čili ten přístup by měl být různorodý, odstupňovaný. Paní kolegyně Erače navrhla několik pozměňovacích návrhů, i pokud jde o identifikaci koní. To je podle nás rovněž velice důležitá záležitost v mé zemi. Před několika dny došlo k takové tragédii kde právě takový zdivočelý kůň způsobil dopravní nehodu, Následkem bylo několik usmrcení, nebyli jsme schopni vysledovat majitele, tento kůň měl zahraniční čip, nebylo možné na základě toho identifikovat majitele. Často k tomu dochází. Ano, jsou to takové zdivočelé koně, které mohou způsobit závažné nehody, ale zároveň to představuje zdravotní riziko, choroby a tak dále. Čili opravdu musíme mít takový systém identifikace podobný, jaký máme u skotu nebo u obcí, tak aby samozřejmě, aniž bychom nepodkopávali ty specifické záležitosti, které se týkají tohoto eh, živočišného druhu. A dále je to přeprava zvířat v rámci členského státu. My víme, že tam byl problém u přepravy zvířat. Máme zde specifické ustanovení v každé zemi, která pokrývají eh, přepravu. Každá země by měla mít určité manévrovací pole v tomto ohledu. Čili na závěr ještě jednou bych rád poděkoval paní zpravodajce a zdůraznil to, že moje skupina je připravena pracovat na tom nejlepším řešení u této problematiky, která je zásadná, zásadní pro naše občany i pro nás. Děkujeme. A nyní ještě pan paní Ajuso a poté pan Aňou. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, paní Paulsen a paní Jegle za velice obtížnou práci, kterou odvedli, eh, když eh, vypracovávali tento návrh. Problematika je opravdu velice značná, protože tady jde o slučování celé řady různých legislativních aktů. My jsme proto, aby byl začleněn seznam prioritních chorob do tohoto nařízení. Myslíme si, že je to naprosto klíčové. Také bychom rádi zdůraznili, že tato legislativa eh, se týká chorob a také eh, jejich vztahu k pohybům zvířat. Je pravda, že zdraví zvířat souvisí s antimikrobiální rezistencí, s životními podmínkami a celou, celou řadou dalších faktorů. Nicméně v těchto oblastech už příslušnou legislativu máme a podle mě teď není vhodná chvíle, abychom to všechno směšovali. Pokud máme nějaké nařízení o životních podmínkách zvířat, tak to tak nechme aby se zabývalo životními podmínkami zvířat. A pokud jde o antimikrobiální rezistenci, tak já si myslím, že ta by, sem, ta by měla být také e, ošetřena e, příslušnou e, legislativou. Tady máme dokonce nový akční plán a novou legislativu o léčivech, o medikaci, která se chystá. A nezačlenujme tyto faktory do tohoto návrhu, protože tím jenom kalíme vodu a komplikujeme situaci a doháníme k šílenství ty, kteří potom tu legislativu budou muset implementovat. Já neříkám, že blaho zvířat a jejich dobré životní podmínky a e, rezistence vůči antibiotikům e, není relevantní v této souvislosti. To samozřejmě je. Pokud jde o eh, export, tak komise se chce zabývat se vztahy členských států se třetími zeměmi. Proti, my jsme proti tomu. Import a export jsou dvě různé věci. Pokud jde o import, tak je na členském státu, aby uzavřel dohodu eh, se třetí zemí. To eh, je záležitost subsidiarity a měla by spadat zcela do kompetencí členského státu. My jsme podali řadu pozměňovacích návrhů, abychom rozlišili mezi chorobami, které si žádají eh, nějakou akci a chorobami, které si nutně nežádají akci. Eh, pokud chce členský stát eh, předložit nějaký eradikační plán nebo rozhodnutí o něm, tak je otázka, jestli to tedy má být dobrovolné nebo ne. Pokud jde o identifikaci, tak komise připravuje legislativu o formátech, nicméně to by přineslo značné dodatečné náklady příslušným orgánům a my eh, nechceme, aby eh, tyto problematiky se sloučily v jedno. Nás zajímají informace z toho registru a myslím si, že sloučení všech eh, registrů by vytvořilo nové problémy. A přestože tady tento bod je nejasný, tak já si myslím, že komise by ráda regulovala i pohyb e, zvířat uvnitř členského státu. A to zase by bylo potom porušení subsidiarity, protože každý členský stát si je plně vědom toho, že musí provádět kontroly zdraví svých zvířat a příslušná opatření už má e, v provozu. Já e, jsem spolupracovala s paní Jegle, měli jsme bilaterální schůzky a věřím, že se můžu takto scházet i s vámi vámi, paní eh, Paulsen. Musíme eh, pochopit, že jsou určité věci, které mají vliv na toto nařízení, ale eh, stej, přesto by měly být pojednány v jiné legislativě a ne v této. Děkuji. Nyní pan Agnew a potom místo, pan předseda. Děkuji. My tady hovoříme o zdraví zvířat Eh, k tomu přidáme špetku dobrých životních podmínek a vytváří, vytváří se taková směsice, taková všeho chuť, která mě poměrně znepokojuje. Nebude to náhodou cesta zadními eh, vrátky k tomu, aby se zakázalo například stříhání zobáku u drůbeže. Eh, já bych, chtěla, já bych chtěl, aby mě paní zpravodajka ujistila, že toto není jejím úmyslem, ale také bych se chtěl obrátit na komisi, protože já vím, že komise chce zakázat stříhání stříhání zobáků. Někteří z vás si možná pomyslí, že to je úžasný nápad, ale já bych vám chtěl připomenout, že pokud ptáci eh, se začnou klovat, protože nemají stříhaný zobák, tak eh, z toho je potom spousta krve a ptáci se doslova a do písmene nestanou kanibaly. Já se obávám, že komise eh, by mohla říct něco takového, jako že by se neměla podávat léčiva nebo neměla by probíhat léčba, dokud se neprojeví příznaky. Eh, jinými slovy, nemůžete stříhat zobák ptákům, dokud se nezačnou vzájemně požírat. A to by pro nás bylo naprosto neakceptovatelné. Zkrátka tomu musím říct ne, ne, ne. A co mi dělá zvláštní starosti, tak to je to, že komise má k dispozici 106 aktů v přenesené pravomoci, eh, kterými může eh, toto podstrčit. Eh, takže prosím, komise, ujistěte mě, že nehodláte využívat tento návrh jakožto zadní vrátka k zákazu stříhání zobáku. Děkuji. Děkuji, pane Egňu. Děkujeme. Pan Vojčechovský má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, já jsem velice rád, že v této strategii se hovoří i o těch toulavých zvířatech, problémy sterilizace, o kterých jsme hovořili. To je již určitý krok vpřed. I když tento problém je čím dál tím složitějším, přítomnějším v některých z našich evropských zemích Evropské unie. A proto si myslím, že bychom se měli opravdu seriózně věnovat této problematice. Nejenom já, ale mnoho kolegů jistě má různé dramatické eh, komunikace, e-maily z Rumunska, z Bosny, Hercegoviny. Bosna Hercegovina to není EU země, ovšem Rumunsko ano. Obdrželi jsme různé e-maily, dopisy o této problematice. Hovoří se zde, že jsou zde stovky tisíc takových toulavých zvířat právě v této zemi. Ovšem možnost řešení tohoto konkrétního problému na základě toho, co jsem um, zjistil, prostě jaksi není úplně v souladu se všemi zásadami humanitárního postupu v takové situaci, humanitárního pohledu eh, na zvířata, na jejich stav. Právě proto by Evropská unie měla požadovat od všech členských zemí určité minimum aplikace minima standardů v takové situaci, a nejenom v oblasti toulavých zvířat, ale všech zvířat. To je v současné době vnitřní záležitost pro každou členskou zemi. Je to v jejich odpovědnosti, ovšem podle mého názoru hodnota Evropské unie rovněž tkví v tom do velké míry, že by měla být určitým vzorem, příkladem takového humánního přístupu ke zvířatům, protože stávající situace například vidíme právě tento negativní příklad, který vidíme v některých zemích Evropské unie, pokud jde o vztah ke zvířatům. A to je problém, který nesmíme podceňovat si myslím, že mám již dostatečné vědomosti v této oblasti. Z Rumunska mám různé zprávy. Zítra bych měl přímo se tam vydat na místo, podívat se přímo, jaká je tam situace v, i v útulcích a tak dále zvířat. Vím, že ta situace je nesmírně obtížná. A neměli bychom zavírat oči před tímto problémem. To je rovněž záležitost dramatická pro mnoho lidí. Nejde pouze o zvířata. Já jsem navštívil eh, Rumunsko na počátku prosince a mm, zjistil jsem, že je tam mnoho, mnoho lidí dobré vůle, citlivých, kteří se starají pečují o tato zvířata, nemohou si je vzít domů, ale řekněme nějakým způsobem jim pomáhají, dodávají mm, žrádlo a tak dále. Čili je tam samozřejmě situace, která má obrovský dramatický dopad i na eh, mnoho osob. Bez mm, radně se dívají na to, jak jsou tato zvířata, eh, mm, jak se k ním chovají, mizí z ulic a tak dále. Čili já si myslím, že bychom měli na evropské úrovni mít určité minimální standardy, jak řešit tento problém. Myslím si, že by to mělo být stanoveno na evropské úrovni. Nemělo by jít o nějaké komerční aktivity. Podstata problému v Rumunsku, podle mého názoru, ale do jisté míry i v jiných zemích, u mě například, Polsku tento problém do určité míry rovněž existuje. Nechci zde obvinovat jednu zemi. Já vím, že ani u nás v Polsku to není ideální. Nemělo by jít o komerční činnost, protože jakmile umožníme, že to bude komerčního charakteru, tak se objeví firmy, které by na tom chtěly vydělat a čím více psů zabíjí, tak prostě tím by měli větší příjmy a to je problém, který bychom tímto způsobem nikdy nevyřešili, čili to opravdu je téma, které zasluhuje seriózní debatu. Je to totiž věc, která zneklidňuje. Je to záležitost, která má opravdu obrovský dopad a která trápí mnoho našich obyvatel. Děkuji. Děkuji, pane Vojčechovský. Brita Reimers a poté komise. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, děkuji paní Paulsen, paní kolegyni, za práci, kterou odvedla na této zprávě. To za prvé kondenzovat více než 40 právních aktů do jediného je skutečně eh, velice významný úkol pro komise. Eh, je hezké, že to zvládnou, ale není možné to udělat nesprávně. Zvyknout si na nový systém bude určitě velkou byrokratickou zátěží pro podniky, protože se všechno opět bude muset přizpůsobit, že ano. A myslím si, že v této oblasti bychom si měli dát pozor, protože Samozřejmě eh, potřebujeme celoevropsky odsouhlasený eh, akt. Eh, například od roku 2007 je v Rusku prasečí mor, který přišel z Číny a nezvládají ho. První případy se objevují například v Lotyšsku už touto dobou a proto je důležité, abychom my v Evropě měli eh, celoevropsky odsouhlasený postup, jak v takovýchto případech jednat. Samozřejmě ale musíme mít také regionální přístup, protože jednak v regionech eh, znáte všechny informace a znáte i ty podniky lépe, a daleko dříve jste schopni zachytit první případ výskytu a nemusíte přitom panikařit na celoevropské úrovni, která, co, což by byla panika, teda, které, které, která by způsobila velké náklady jednak a velké problémy podnikům někde, kde se jich ty choroby vůbec netýkají. Eh, dále, co se týče exportu se třetími státy, velmi často se objevuje argument, že máme všelijaké různé kontrolní systémy na národní, regionální a jiné úrovni. Eh, to se často používá jako argument pro blokování našich exportů, což znamená hospodářské škody a proto toto téma musíme náležitým způsobem zpracovat. Ovšem, je potřeba postupovat rozhodně a eh, opatrně agitovat, protože že, bude něco, že se dělá něco nového, neznamená, že ten starý systém je nutně špatný. To neznamená, že ten starý systém celý hodíme přes palubu, ale musíme zachovat to dobré z něj, protože ten nám zachová tu kontinuitu důvěry přímo v terénu. Ráda bych pak upozornila na toto u těch různých delegovaných aktů, aktů v přenesené pravomoci, které se k nám dostávají v podstatě až e, za 5 minut 12 a jsou de facto s významností stejně velké, jako celá reforma společné zemědělské politiky, musíme si uvědomit, jak složitá byla jejich implementace u SZP a komise Ehm, se nesmí divit, že do budoucna budeme extrémně nedůvěřiví eh, u aktů v přenesené pravomoci, protože eh, stejnou chybu dělá dvakrát jenom hlupák je nutné, abychom my rozhodli o této věci, protože když to přijde příštímu parlamentu, nebudou na to připraveni, nebudou mít zkušené zpravodaje ani nic podobného. Je potřeba mít aktiv přenesené pravomoci pod kontrolou a zajistit, že budou vypadat tak, jak jsme to my rozhodli v tomto parlamentu. A proto je potřeba, aby tento balíček byl dotažen do co eh, nejkompletnější podoby ještě před koncem funkčního období našeho a komise. Já upřímně bych všechny přenesené akty radši odmítala a priori, protože mě to přijde jako zkreslování demokracie. Eh, hovoří se o tom na různých plénech, hodně se to kritizuje a myslím si, že je na čase, abychom začali mluvit jasně, protože takhle, když jsme těsně před koncem, a kolegové vlastně nemají eh, vlastně čas se těmito věcmi zabývat, protože musí být eh, ve svých členských státech v kampaních. K tomu ještě musíte aktivizovat občany, aby se zabývali Evropou, aby nás brali vážně. Zkrátka je to tak, že mnoho kolegů už je nastoupeno plně našlápnuto v předvolebních kampaních a tím pádem nám na základě delegovaných aktů vzniká jedině nedůvěra. Eh, Lidé se obávají, že zkrátka budeme souhlasit s příliš mnoho delegovanými akty a už pak nebudeme moci změnit vůbec nic. Takže musíme být vele opatrní v této věci a musíme to mm, jasně říci i kolegům v příštím parlamentu, že to musí mít pod kontrolou. Bene, grazie, grazie. Děkuji vám mnohokrát, Brito. A teď prosím Evropskou komisi, eh, paní Ladom, pan Ladom. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já děkuji paní Paulsen a všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci, eh, co se týče zlepšení původního návrhu komise. Samozřejmě Čas mám vyjádřit se jenom k několika málo bodům na tomto místě. Zmíním proto jenom to, co zaznělo od více než jednoho poslance, což bude mít tím pádem větší politickou důležitost. Nejprve tedy nadpis, název a rozsah. Co se týče názvu této zprávy Zdraví zvířat, Eh, to tedy odkazuje na zdraví zvířat jako takové, ale ten návrh se zaměřuje přes, přesněji na přenosné choroby, takže ten název můžeme jistě pozměnit. Eh, název by měl však reflektovat záměr eh, této zprávy a pokud hovoří někdo o blahobytu zvířat, tak to vůbec není na místě, protože ten návrh komise jste viděli všichni a Říká se zde, že ehm, klonování může být riziko pro blahobyt zvířat, ale to tady vůbec není na pořadu dne. Co se týče ehm, řezání zobáků u drůbeže. Toto vůbec není součástí toho návrhu. Komise nemá záměr toto téma regulovat, tedy minimálně ne v této věci, v této složce. A podobné to je i s dopravou zvířat, s přepravou zvířat. Myslím si, že se všichni shodneme, že přeprava zvířat z Finska na Kanárské ostrovy by skutečně mohla být i velkým rizikem pro jejich blahobyt. Ale ne, co se týče přenosných chorob. Nejedná se o riziko chorobové. Z Holandska do Německa je to však úplně jiná kategorie. To je daleko kratší cesta. A e, mohlo by paradoxně e, tato situace vyvolat daleko větší problémy v oblasti zdraví zvířat. To samozřejmě neznamená, že bychom nechtěli regulovat přepravu zvířat nějakým náležitým způsobem tak, abychom zabránili přenosu a rozšiřování přenosných chorob. E, slyšel jsem zde dva názory, jednak paní Jegle a pak paní Ajuzo se k tomu vyjadřovali. Upřímně musím konstatovat, že podstatě každá z dam říká něco jiného. Myslím si, že komise našla eh, dobře vyvážený návrh. Podíváte-li se na nařízení, které se zabývá pohybem zvířat uvnitř některého státu, tak komise ve svém návrhu říká, že eh, některé principy, které se týkají pohybu zvířat, tedy řekněme přepravy zvířat, by se měla týkat přepravy zvířat i uvnitř daného státu. Zkrátka, nemůžete přesouvat zvíře z nějaké farmy, kde řádí nějaká choroba, na farmu, kde ta choroba není. A to bez ohledu na to, zda ta druhá farma je nebo není ve stejném státě. Náš návrh eh, umožňuje úřadům v členských státech regulovat takovýto druh přepravy zvířat. Samozřejmě regulování přepravy zvířat eh, je řešeno podrobněji, pakliže hovoříme o jejich přesunu z jednoho do druhého členského státu. Další téma, které jsme řešili, eh, byla zvířata, která přináleží k lidem versus tedy zvířata, která žijí v divočině. Dovolte mi zmínit jednu věc ke znění návrhu komise. My se zakládáme na nutnosti kontroly výskytu chorob zvířat. A to zkrátka znamená, že když takovouto kontrolu provedete na zvířeti, které přináleží k nějakému člověku, tak to můžete udělat jedním způsobem, ale zcela jiným způsobem to musíte dělat, když se jedná o zvířata žijící v divočině. Takže jsou to skutečně dvě velké kategorie, eh, které se zde objevují, to znamená domácí zvířata a divoká zvířata. Hlavní rozdíl zde je tedy možnosti způsobu provádění eh, těchto kontrol. Pakliže máte nějakého dříve toulavého psa, kterého si někdo osvojil, aby se tak řeklo, tak to zvíře se přesouvá z kategorie divokých zvířat do kategorie domácích zvířat. Musíme přitom tedy samozřejmě neustále dbát toho, že hlavním naším cílem zde je kontrola rozšiřování, kontrola šíření chorob. Eh, teď, co se týká toulavých psů. Komise si velmi dobře uvědomuje, že toto je velmi vážný problém. A proto je zde takový zájem od veřejnosti a od Evropského parlamentu. Nicméně my jsme se zaměřovali i na právní aspekty. Komisař Borg ve svém dopisu rumunskému ministru eh, stanovisko komise jasně uvedl. Říká, že Evropská unie nemá pravomoc eh, nějakým způsobem řídit eh, nebo oblivňovat populaci toulavých psů. Nejedná se o zemědělská zvířata, nejedná se o eh, domácí zvířata, takže nespadají do ustanovení článku 13. Samozřejmě eh, k tomuto může probíhat sáhodlouhá debata, máme zde totiž určitá právní omezení. Nicméně, eh, kromě takovéto debaty, která by byla jistě velmi rozsáhlá, eh, je základním záměrem návrhu komise opět řídit pouze a kontrolovat rozšiřování chorob. Nechceme chránit toulavé psy. Komise si uvědomuje rozsah tohoto problému, nicméně tento problém nespadá do působnosti našeho současného návrhu. E, identifikace zvířat. To je další důležité téma. Je to téma, které v tomto parlamentu zaznělo již před e, mnoha a mnoha lety. Byl to tehdy pan Smith, který e, Eh, říkal, že komise má tolik delegovaných pravomocí, eh, respektive komise navrhuje, aby ty pravomoce získala v této věci. Dovolte mi připomenout vám jednu věc. Eh, probírali jsme velmi často s europoslanci, mluvili jsme o tom, že potřebujeme trošku více flexibility. Například v oblasti pravidel identifikace čís, čí, zvířat, zejména co se týká ovcí. Problém byl, že komise podle stávající legislativy neměla dostatečnou flexibilitu udělovat výjimky. O, tom, o této problematice jsme hovořili v diskusi o identifikaci ovcí a kos Eh, přičemž komise eh, v tom případě do plné míry využila své eh, pravomoci zakotvené ve smlouvě, ale nemohla jít ani o krok dále. Já bych rád, aby pan Smith ještě promyslel, co od komise vlastně chce, protože komisi eh, nelze v této věci flexibilitu brát. To by bylo velmi ehm, rizikové. Teď ehm, odolnost eh, vůči mikrobům. Návrh komise k této věci je jenom jednou z mnoha aktivit, eh, ke které se komise zavázala, aby zlepšila kontrolu v této oblasti. Je potřeba eh, pamatovat na toto i v kontextu zdraví zvířat, a to proto, že choroby, které se objevují v podobě eh, odolné, eh, v podobě tedy onemocnění odolných vůči Eh, lékům, eh, stěžují boj s nimi. To, co zmiňovala paní Ajuzo v této souvislosti, nespadá do působnosti našeho návrhu, nicméně eh, mohlo by to spadat do jiného návrhu, který předložíme během několika týdnů, který se týká veterinárních léčiv. V podstatě, paní Ajuzo, přebíráme drobné změny, ze stávající legislativy o potravinách. Nevymýšlíme si v tomto kontextu nic nového. Snažíme se pouze eh, v, této, v, to, v, tomto, v, to, v tomto nařízení ke zdraví zvířat navrhnout to, co už je v nařízení 178 z roku 2002. Eh, pokusil jsem se o stručnost, snad jsem pokryl vše. Děkuji vám, pane kolego, a teď vracíme slovo paní Paulsen. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem kolegům, kteří se vyjádřili. Podle mého názoru, i pokud se zatím neschodujeme na všech detailech, eh, tak si myslím, že přesto pomalu, ale jistě dospíváme ke společnému postoji. Pokud jde o dobrovolné programy, o dobrovolné eradikační programy, tak je samozřejmé, e, že by to mělo být na členských státech, že by mělo být jejich úkolem rozhodnout, e, co a jak a že je zapotřebí pouze podávat informace komisi o tom, co členské státy dělají. E, nikdo samozřejmě není povinen si nechávat programy schválit. Proto protože jsou-li ty programy dobrovolné, tak by měly být dobrovolné. Naproti tomu může komise žádat o informace o těchto programech, aby měla přehled o stavu v celé Evropské unii. Vypadá to, jako by e, ta toulavá zvířata byla největším problémem e, v souvislosti s touto zprávou. Samozřejmě e, těch se týkají určitá e, opatření proti nákaze, o tom není sporu. E, nicméně, jak s nimi máme nakládat? To už je úplně jiná otázka. A je důležité, abychom v tomto návrhu legislativy nezabíhali do příliš mnoha konkrétních detailů, které se týkají mikrobiální rezistence a tak dále. Já si tedy myslím, že pokud jde o péči, o zvířata a o transporty, tak tady je velice důležité, abychom odkázali na příslušnou legislativu a nařízení, které už existují a které budou existovat i nadále, respektive které v budoucnu vzniknou. Takže princip je jedna věc a detaily jsou druhá věc a my budeme pokračovat potom e, ve středu e, schůzkou se stínovými zpravodaji. E, tam budeme dále jednat a myslím si, že dospějeme ke schodě a k, k určitému slušnému kompromisu. Ale jak víte, tak dobrý kompromis je, není, dobrý kompromis je takový, který je pro všechny únosný, ale nikdo z něj není příliš nadšený. Děkuji za slovo. Děkuji, paní Paulsen. A nyní se přesuňme k dalšímu bodu. Tady jsme dosáhli značného pokroku. Děkuji, Marit. A teď bych vám chtěl připomenout, že o této zprávě budeme hlasovat 11.2. Teď se tedy přesuneme k bodu číslo 4 našeho programu jednání e, ochrana opatření proti škodlivým organismům rostlin. tento e, návrh má za cíl zvýšit e, úroveň ochrany na vnitřním trhu proti těmto organismům. Máme tu asi 340 pozměňovacích návrhů a z toho 34 pochází od zpravodaje. A pak tu máme také eh, výbor pro právní záležitosti a jeho stanovisko z minulého týdne. Já nyní dám slovo panu zpravodaji, aby nás informoval o detailech a potom bude následovat rozprava. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Dovolte mi, abych vás seznámil se stavem projednávání mé zprávy týkající se návrhu Komise na ochranná opatření proti škůdcům rostlin. Zpráva byla vypracována v říjnu minulého roku a následně k ní byly podávány pozměňovací návrhy. Jak již bylo řečeno, v našem výboru bylo podáno celkem 331 pozměňovacích návrhů. Paralelně probíhalo projednávání také ve výboru pro životní prostředí, kde byl zpravodajem stanoviska poslanec Oreste Rossi z EPP. Stanovisko tohoto výboru bylo hlasováno minulý týden a ještě nemáme přesně seřazené celé eh, jejich stanovisko a očíslováno, takže nemáme v tuto chvíli k dispozici kompletní seznam všech pozměňovacích návrhů. Budeme je mít snad eh, během tohoto týdne. Celkově bylo ve výboru ENVY podáno 180 pozměňovacích návrhů a 6 kompromisů. Jak již bylo také řečeno, stanovisko podal eh, rovněž výbor Jury, a to k právnímu základu celého návrhu. Spravodajkou stanoviska Eh, výboru Jury byla paní poslankyně Evelyn Regner z frakce SAD. Stanovisko Jury říká jenom jednu věc, že bychom neměli odkazovat v právním základu na článek 191 smlouvy o Evropské unii. V tuto chvíli ještě nevíme, jak moc se kryjí, eh, kryjí pozměňovací návrhy z našeho výboru a eh, z výboru envy, ale několik jich tam pravděpodobně eh, stejných bude a budeme muset eh, udělat celkový hlasovací seznam, jak již jsem řekl. Doufám, že se nám to podaří během tohoto týdne a příští týden ve Štrasburku doufám, že se opět sejdou, eh, sejdu se všemi stínovými zpravodaji <clears throat> a připravíme případné kompromisy. Již jsme eh, se o tom bavili na minulé schůzce a zatím jsme identifikovali pouze čtyři oblasti z těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v zemědělském výboru, kde by bylo možné pokusit se o kompromis. U pozměňovacích návrhů z výboru ENVY jsme zatím toto eh, nevytvořili, protože jsme neměli k dispozici jejich pozměňovací návrhy, čili příští týden budeme zkoušet vytvořit kompromisy pro celý objem všech pozměňovacích návrhů, které, které budeme mít k této zprávě. Budeme se snažit vytvořit eh, kompromisy přijatelné pro širokou většinu našeho výboru, abychom pokud možno zkrátili naše hlasování. Nicméně zatím se mi nejeví Eh, počet kompromisů jako potenciálně příliš veliký. Jak už jsem řekl, měli jsme zatím eh, k dispozici diskuzi o čtyřech. Myslím, že se nedostaneme přes víc než deset eh, kompromisů, protože předložené pozměňovací návrhy jsou značně rozsáhlé a protichůdné a vytvořit z nich kompromisy, myslím, nebude, nebude ve všech případech možné a proto nás nakonec bude eh, čekat poměrně dlouhé hlasování řádově 500 pozměňovacích návrhů. To je současný stav projednávání zprávy. Příští týden v úterý bych chtěl eh, uspořádat další schůzi se stínovými zpravodaji a prodiskutovat možnosti eh, přesného znění eh, těch potenciálních kompromisů a eh, postup hlasování, jakým způsobem uděláme bloky pro jednotlivé hlasovací seznamy. Co se týká té samotné zprávy, No, těch věcí, které tam budí největší pozornost. Témat k diskuzi je tam celá řada, nicméně zatím se mi jeví asi takové tři, tři základní věci. Územní působnost celého toho balíčku, zda se bude vztahovat na celou EU nebo zda budou některé oblasti Unie z této legislativy výjimuty. Dále Druhá věc, která je poměrně eh, zásadní, je otázka eh, toho, zda dáme eh, komisi pravomoc doplňovat seznam škodlivých organismů, nebo zda budeme trvat striktně na tom, že bude tento seznam součástí této legislativy a v případě, že by měl být změněn, tak by musel být změněn řádným legislativním postupem. Třetí věc, která myslím je docela důležitá, je otázka eh, toho, zda chceme pozitivní nebo negativní seznam těch eh, škodlivých rostlin eh, v, v případě jejich dovozu na území EU. Zda tedy chceme, to je ten článek 40, zda si přejeme, aby bylo striktně stanoven seznam těch zakázaných organismů, které se do EU za, eh, dovážet nesmí, což by vedlo právní jistotě a odbouralo by to byrokracii, eh, nebo zda chceme naopak eh, podrobit všechny, všechny dovozové rostliny nějaké kontrole, což by bylo asi ve výsledku účinnější, ale vedlo by to k daleko větší byrokratické zátěži na Eh, na hranicích EU. Je tady i celá řada dalších věcí, které eh, jsou řešeny v těch pozměňovacích návrzích, ale myslím, že eh, k těm jednotlivostem se ještě dostaneme v případné diskuzi, takže vám zatím děkuji za pozornost a posílám slovo dále. Děkuji. Děkujeme, vážený pane zpravodaji. Máme zde přihlášených několik kolegů do diskuse. Zahájíme diskuse Nejprve to bude pan tarabella. Ano, já bych chtěl trošku pořádat takovou záležitost. Viori načela, stinový zpravodaj a pan Riko mě rovněž požádali, abych za ně vystoupil. Nevím, zda mám vystoupit za oba dva jednou, nebo mm, postupně a dáte mi slovo později. Já nevím, co bude lepší, pane eh, předsedo, všechno najednou nebo... Dobře, čili paní Biorika Dalčila je stínovou zpravodajkou já jsem pouze hodinku před naším jednáním měl tento text dispozici, je to v angličtině, ona je teda stěnou jako pro socialisty, paní Darčila vítá návrh komise v této oblasti ochranných um, opatření této oblasti musíme rychle jednat ve všech oblastech, které mají negativní dopad na životní prostředí, veřejné zdraví, zemědělství, celé odvětví. Paní Dančela hovoří o potřebě reagovat na tuto problematiku z ekonomického i ostatních důvodů. Myslí si, že problémy, které jsou spojené se škodlivými rostlinami, by měly být řešeny i v, s ohledem na ochranu eh, hranic a nejenom z ekonomického hlediska. To znamená, znamená podívat se na objemy takových škůdců, které se dostávají do EU, tak abychom chránili naše zemědělce, je potřebné mít možnost ochrany proti takovým škůdcům dostatečná opatření, tak abychom zajistili to, že všichni provozovatelé uplatňují princip prevence a eradikace, pokud jde o škůdce a že je to prováděno systematickým způsobem pro ochranu lidského zdraví, evropského zemědělství a životního prostředí. Čili toto bylo pro paní, eh, ze strany paní Dančely a pan Andriu, který eh, bohužel rovněž zde nemůže být, omlouvá se Dále jsou zde takové ty nejdůležitější aspekty celé této problematiky legislativy a komise tam nenavrhuje nějaké změny. Jednak je to kontrola, pokud jde eh, o, proti těmto škůdcům. Je tam stávající strategie, pokud jde o, och, o, o kontrolu v této oblasti, která je nedostatečná. Je to z roku 77, je to částečná legislativa, není dostatečná, je tam pouze negativní seznám, tyto rostliny, které jsou zakázány orgány, které podléhají kontrole a tak dále před tím, aby se dostal před dovozem a ostatní rostliny mohou eh, se dostat do EU bez kontroly. No, že my vidíme, že ta kontrola, která je prováděna na straně členských států, představuje mnoho problémů. Například i u produktů, které nejsou povinně kontrolovány. Tyto produkty mm, prostě je tam veliký rozdíl, to znamená ten negativní seznam. A právě proto stávající strategie nebere v potaz dostatečně eh, situaci třetích zemí, zemí původu, například Tajsko, Indie, Dominikánská republika nebo jeho Africká republika. Čili ano, například zde dochází k různým parazitům, kontaminaci a tak dále. Jsou to různé exotické produkty, které nejsou vůbec hodnoceni, například jsou to různé Eh, koriandr, maniok a různé exotické plodiny. Jsou tam různé parazity, takové ty mušky různého charakteru, různý hmyz, který je nesmírně škodlivý pro naše různé zemědělské produkty. Tak, abychom bojovali proti těmto škůdcům, které se dostávají do EU, máme zde pesticidy samozřejmě, ovšem to, je proti, to jde proti politice eh, omezování využití těchto látek. Velice často například je to více než 3% všech dovážených těchto produktů, které jsou, e, které jsou e, na hranici zastaveny. Máme zde i systém, který je zodpovědný za certifikaci těchto plodin, které se dostaly ze třetí země. Ovšem my máme pocit, že tento systém není dostatečný pro kontrolu proti zavádění nových organismů, které přichází ze třetích zemí. Čili komise nebere dostatečně v potaz tuto nefunkčnost, Mm, v podstatě pouze hovoří o možnosti změně stávajícího systému, ovšem my například chceme požádat zákaz mm, dovozu některých plodin z Indie, například tam jsme některé členské země to minulý týden odhlasovali, například Rumunsko, Německo, Francouzsko, Dánsko, mm, Rakousko, Španělsko, Belgicko, Litva, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. Bez opozice ze strany ostatních členských států. Čili pan kolega navrhuje několik pozměňovacích návrhů, měla by zde být nová strategie globální, která by měla fungovat preventivně, měli bychom opětovně proskoumat veškerá sanitární rizika u všech těchto plodin, které se dostávají k nám z třetích zemí, měla by zde být i pozitivní seznam těchto um, plodin, které by, které byly povoleny, všechny tam ty, které nejsou prostě na tomto seznamu, tak by neměly být autorizovány. Byla by to být nová strategie, kompatibilní s mezinárodní úmluvou v této oblasti. Máme zde i dohody eh, eh, organiz- Světové organizace zdraví, pokud jde o rizika v této oblasti. A ještě dva argumenty, které hovoří pro tuto novou strategii. Ano, měla by být striktnější, efektivní než ta, která platí v současné době. Aplikuje se na více našich partnerů, například USA, Rusko, Japonsko, Brazílii, Větnam, Tajsko a tak dále. Bylo by to rozšířeno, čili tyto eh, země, mm, ano, eh, dováží mnoho plodin na naše trhy. Ovšem není zde dostatečná reciprocita, pokud jde o kontrolu v této oblasti. Není tam například mm, například u těchto, lát, u těchto zemí musí dojít k hodnocení, pokud jde o dovoz plodin na jejich trhy ehm, to znamená, že je zde nedostatečná reciprocita a Evropská unie je dvojím způsobem penalizována. Nemáme zde dostatečnou ochranu, pokud jde o přístup na naše trhy a zároveň je omezen náš přístup na třetí trhy. A další důvod, který volá po této nové strategie v živočišné oblasti, je to boj proti eh, chorobám zvířat, například o tom právě hovorila paní Polsen. Záležitost eh, zdraví zvířat je rovněž nesmírně důležitá. Erik Andreju předložil 10 pozměňovacích návrhů, pokud jde o kontrolu dovozu. Já stílím jeho stanovisko v tomto ohledu, pokud jde o tyto pozměňovací návrhy, protože jejich cílem je podobně tak, jak si přeje pan zpravodaj, aby zde byla postupná implementace v průběhu tří let této nové preventivní strategie, tak aby to umožnilo členským státům se adaptovat na tento nový přístup. Ano, je to 228, 328 a tak dále. To jsou eh, mm, body, které hovoří o stejné strategii v této oblasti dovozu a zároveň se zahoboří. Eh, i to, jakým způsobem bychom k tomu mohli dospět, proto jsou tyto pozměňovací návrhy trošku dlouhé. Ovšem toto jsou hlavní návrhy pana kolegy, já osobně s tím souhlasím, čili nevyslovuji se k tomu osobně, ale proto jsem vyslovil hlavně eh, to, co po mně požadoval pan kolega. Děkujeme. Paní Ajuzo má slovo a potom ještě další řečník přihlášený do diskuze. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji rovněž panu zpravodaji. Ano, hovoříme se zde o nařízení, které je paralelní s jiným nařízením v oblasti zdraví zvířat. My prostě chceme zabránit dalším možným propuknutí epidemii, chceme eh, zabránit vzniku takových epidemií na území Evropské unie. Proto plně souhlasím s panem zpravodajem, tam je ty nejzdálenější regiony, to znamená ta výjimka, která by zde měla platit. Tyto nejzdálenější regiony jsou často považovány jako za oblasti, které by neměly být, které vlastně nejsou součástí Evropské unie, ovšem to je takový velice zajímavý přístup. A dále to, že by členské státy neměly možnost eh, zavést striktnější opatření s protože mm, by to mohlo oslabit ten celkový systém, který by měl být k dispozici. Musíme mít celkovou kontrolu, ucelenou kontrolu u všech těch rostlin, které se dostávají do našich zemí, ať už je to v nějakých balíčcích nebo v závazadlech cestujících. Nesmíme zapomínat na problémy, které jsme měli nedávno s pomeranči ve Španělsku a jiných eh, středomorských zemích, protože pro mnoho lidí, ano, prostě mohou Eh, přivést ve svém zavazadle takový kontaminovaný pomeranč třeba z Kalifornie. My jsme ovšem proti záměru Evropské komise přijmout legislativu, eh, která se týká exportu eh, u neevropských zemí. To stejné platí i u legislativy, která pokrývá problematiku zdraví zvířat. To, co je důležité, podle našeho názoru je mít jednotný systém osvědčení. Například eh, ve Španělsku máme stovky různých formulářů, které se dotýkají této problematiky zdraví zvířat, ehm, na, na, eh, ale i u eh, rostlin, u um, ovoce záleží například na tom, ze kterými zeměmi dochází k tomuto dovozu a vývozu. Některé například to aplikujeme pouze na dovoz. Když se podíváme na základní legislativu, jsou zde rů, pokryty různé typy epidemie, různá rizika. To by mělo být pokryto tím základním nařízením. Naše pozměňovací návrhy se snaží omezit rozsah chráněných oblastí, tak abychom podstatě, aby tam nedošlo k mm, nějakému přílišnému rozmělnění těch preventivních opatření, která bychom měli přijmout. Dovoz bychom měli povolit pouze u autorizovaných zemí, přesně tak, jak to platí v nařízení pro zdraví zvířat. Dovoz rostlin této oblasti jsme viděli problémy, například u Palem došlo k dovozu z Egypta a v podstatě celá jižní část Středomoří, celá část Středomoří byla tímto způsobem um, kontaminována. Měli bychom totiž dovolit pouze dovoz eh, u, od, z autorizovaných zemí, tak jak už jsem se o tom zmínila, a zároveň bychom měli mít specifická osvědčení pro ostatní části světa. Některé části světa jsou otevřené, pokud je o mm, přístup eh, z jiných zemí. U ostatních zemí je například dovoz rostlin podroben rozsáhlé kontrole. Eh, u Spojených států například eh, je to nesmírně přísné. Potřebujeme lepší ochranu u chorob, které přichází z zemí, z teritorií, které nemají stejná pravidla, standardy jako my, čili měli bychom aplikovat stejná pravidla, která máme aplikována interně a dovážet pouze z povolených, autorizovaných zemí a území. A nyní samozřejmě, že je zde ještě jeden problém, my se snažíme bojovat proti těmto chorobám. z Země Jižní Evropy například bohužel mají mnohem více hmyzu než jiné země. Nemáme zde dostatečnou kontrolu například této oblasti, pokud jde o možný převoz těchto, tohoto hmyzu v zavazadlech a tak dále. Peter Reines a poté pan Bobe. Já, Děkuji vám. V zásadě tento návrh se ubírá správným směrem. Potřebujeme zjednodušení a harmonizaci eh, celého tohoto nařízení. Eh, hovoří se o tom, že chceme méně byrokracie pro členské státy a zejména pro úřady v nich ale jde nám také o menší byrokracii u producentů a obchodníků. O to nám také musí jít. E, Debirokratizace neznamená pouze zjednodušení struktur v státě, musí to být patrné i u našich občanů na konci toho celého řetězce. A upřímně v této oblasti máme určité pochybnosti, tady co se týče škůdců rostlin, to vidíme trošičku kritikci, upřímně řečeno, protože Eh, zahradníci, pěstitele a různé zemědělské podniky a konec konců i obchodníci eh, na nás spoléhají, abychom celou situaci zlepšili. Musíme se zamyslet nad tím, že eh, pakliže chceme efektivní boj proti škůdcům, musíme zjednodušit i postup pro nasazování nových prostředků pro boj s těmito škůdci. Pokud objevíme nového škůdce, Eh, musíme ho zlikvidovat co nejrychleji, aby neohrozil eh, eh, velké množství podniků, takže i zde musíme být flexibilní. Je důležité snížit oznamovací Prahy. Momentálně ty Prahy jsou poměrně vysoké. Podniky, a to teď hovořím například o ovocných školkách a takové věci, když narazí na nějakého škůdce, tak eh, se ho chtějí nejprve zbavit samostatně, což není a, ne, a nehlásí ho, což je špatně. Pokud se jim to nepovede, tak se ten podnik zavře a rozbíhá se celý eh, administrativní řetězec, znamená to velké škody a velmi často to pak je i u soudu, kde eh, zkrátka se nárokují různé škody. Takže Prahy na hlášení škůdců je nutno snížit, abychom mohli začít se, se škůdci bojovat co nejdříve a co nejefektivněji, než se rozšíří pak je potřeba zamyslet se nad tím, zda eh, ten pozitivní nebo negativní seznam, jaký zkrátka bude, zda ten seznam bude eh, pozitivní nebo negativní. To je velmi důležité, protože pokud eh, zahrneme seznam věcí, které nelze importovat, tak nezmíme, nesmíme zapomínat, že Eh, i v jiných eh, oblastech legislativy máme eh, podobné seznamy, které mohou pak ovlivnit celou řadu věcí, například když se kupují rostliny někde za rohem v Baumarktu nebo v nějakém takovémto podniku, víme, že rizikovost importů se zvyšuje, protože velmi často, když něco neseženete lokálně, tak vycestujete jako turista a stejně si to přivezete z dovolené. Takže eh, jakákoliv opatření, která zavedeme, musíme ověřit, co do jejich udržitelnosti a co do toho, zda nám nespůsobí víc problémů, než kolik jich vyřeší. To tedy stručně k tomu. Ale v zásadě si myslím, že eh, musíme pro podniky zajistit transparentnost a možnost výhledu do budoucna. To znamená, eh, komise, pokud bude dostatečně flexibilní, tak i podniky se budou moci dobře přizpůsobit. Bude to, nebude to ale znamenat méně byrokracie, ale více byrokracie. Celkově to musím říci, že eh, opět i u této zprávy je počet aktů v přenesené pravomoci eh, tedy respektive v minulosti se hovořilo, chceme jich více, protože chceme být flexibilní, ale musím říci, komise není volena demokraticky, tak jako parlament, a nesmí to vést k tomu, že v podstatě si vyvine takovou politickou samostatnost, že tu flexibilizaci použije ke svým politicky motivovaným cílům ne tedy jenom z toho důvodu efektivní zprávy. Samozřejmě pro zprávu eh, a implementovatelnost opatření flexibilitu respektuji. Tam delegované akty potřebujeme, ale jsou oblasti, které jsou jednoznačně politicky motivované a musíme být opatrní, aby nám tady nevznikl paralelní svět, protože to poškodí důvěru v Evropskou unii. Ehm protože když jejich práva budou stoupat, práva všech ostatních budou se snižovat a je potřeba zachovat eh, jasné oddělení exekutivy a legislativy. Není možné, aby všechno na sebe brala komise, i když má právo legislativní, iniciativy. Myslím, že je nutné, abychom dávali pozor, abychom i tuto oblast náležitě řešili i nadále rozumně. Tedy musíme mít eh, jaksi efektivně orientovanou zprávu a to tady zatím nevidím. Eh, děkujeme vám, Brito, eh, Jose Bové a pak paní Ireš Garcia. Oui, une euh, intervention courte. D'abord... Velice stručně, pane předsedo. Ano, toto je nesmírně důležité téma. Ovšem musíme věnovat pozornost dovozům, protože zde bychom mohli rovněž udělat určitou chybu. Hovořili jsme o různých zemích, které jsme zde jmenovali. Pan Tarabela se zmínil eh, za pana kolegu Andrii. Kdyby mohly být určité ještě nejasnosti, řekněme, že bychom některé, pro, některé produkty zamezili, ovšem to by potom mohla být považováno za netarifní překážku, protože problémy u rostlin, které existují v určitých zemích. Prostě to se například v některých případech se to nemůže produkovat u nás, čili musíme se mít určitý systém kontroly, tak aby EFSA agentura byla přítomnější celé oblasti, tak aby jsme nebyli obviněni, že zde děláme nějaké netarifní bariéry, pokud jde o zdraví rostlin. A dále koherence, to je další věc. Boj proti určitým škůdcům, organismům. Máme zde text, o kterém jsme již debatovali eh, minulý, minulý týden o této problematice. Vytvořili jsme v podstatě celý způsob boje v této oblasti, určitou hierarchii, přístupu, mechanický boj, ale určité techniky a poté až teda ta chemie. A myslím si, že bychom v tomto ohledu měli postupovat koherentně. Pokud zde například hovoříme v této oblasti o určité věci, například v zahradnictví, tak by tam měla být už ta koherence i v těchto oblastech, nějak to zorganizovat celá, aby tyto texty byly trošku koherentnější, tak aby ty pozměňovací návrhy, které jsme například předložili, tak aby jsme byli schopni dosáhnout kompromisu e, příští týden. Erans Garcia. E poi Paní pak pan Luis Capolas Santos. Desde luego suscribo todo lo dicho por... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Plně podporuji to, co řekla paní Ayuso ohledně našich obav u tohoto textu, ovšem já osobně bych se zaměřila více na to, že Evropská komise zachází příliš daleko v určitých oblastech. Já si myslím, že tím se v podstatě zasahuje do pravomocí členských států, porušuje se tím subsidiarita. Například to, že nedodržela právní základ, že jde nad tento právní základ a tím se v podstatě již vměšuje do pravomocí členských států a bere na sebe pravomoce, které patří členským státům. Je dobré, že jsou zde určité podmínky, seznam podmínek, které musí být splněny. To je dobrá věc, to bychom měli podpořit, ovšem je na členském státě rozhodnout, komu deleguje ty kontrolní pravomoce. To, co dělá Evropská komise, je, že odvádí tyto pravomoce, člen, bere je členským státům, dále je to kontrola exportu, vývozu do třetích zemí. Ve Španělsku, jak se o tom zmínila kolegyně Ayuso, máme více než 200 různých typů dohod, bilaterálních dohod, které aplikujeme na vztahy Španělska se třetími zeměmi a pokud bychom všechno měli spojit, tak zde v Evropském parlamentu, teda v Evropském parlamentu, tak by to mohlo ohrozit jednotlivá jednání, vyjednávání mezi členskými zeměmi a třetími zeměmi na bilaterální úrovni. Čili tím v podstatě bychom nemohli vyvážet to vše, co bychom chtěli vyvést, protože mm, by tam byl takový realistický, e, nerealistický přístup k harmonizaci všeho. Možná čas nazraje za několik let, ovšem v současné době tomu tak není. Dohody se třetími zeměmi, to, které mají členské země, nejsou jednoduchými dohodami, je obtížné je e, získat a právě proto si myslím, že bychom neměli ohrozit tyto dohody. Seznám omezení, já jsem pro seznam zemí i teritorií, to znamená, která, ze kterých teda nebude možné domážet a naopak. Luiš, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já opět jménem Iráče Garcia na ní stínové zpravodajky, jak už jsem říkal, bohužel zde nemůže být kvůli potížím s dopravou. Eh, my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů poměrně široké spektrum 40, 41, 42, 45, 78 ke všem těmto článkům a v podstatě eh, jde o dvě hlavní témata. Jednak integrace seznamu epidemí do toho základního aktu a pak je zde celá řada pozměňovacích návrhů, která se týká dováženého zboží, k čemuž už hovořili mnozí ostatní. My jsme přesvědčeni, že by bylo bezpečnější tuto legislativu harmonizovat se systémem, který se už používá pro zdraví zvířat, o čem jsme hovořili eh, před chviličkou, takže jsme pro pozitivní seznam. Jsme přesvědčeni, že toto je jediný způsob, jak můžeme zajistit autorizaci dovozů eh, zboží, tedy autorizovaného zboží z autorizovaných zemí. Doufáme, že pan zpravodaj tyto naše hlavní body bude schopen integrovat do, do e, kompromisních návrhů. Protože samozřejmě závěrečné hlasování bude záviset z naší strany na tom, co s našimi návrhy udělá. Děkuji vám, e, kolegové. E, tak, teď dostane slovo komise. Pan Podli. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, je to nesmírně důležité téma, celá problematika rostlin, zdraví rostlin. Je to záležitost, která byla trošičku odsunuta na vedlejší kolej, protože jsme se věnovali hlavně zdraví zvířat. No, posledních 40 let téměř. Ovšem posledních deset let si myslím, že opravdu, jelikož dochází k mm, aktivnějšímu mezinárodnímu obchodu, globalizaci a tak dále, právě tyto choroby, které se dostávají na území Evropské unie, prostě mm, jsou větším problémem. Někteří z vás se zmínili například o těch palmách a tak dále. Byl tam ten para, parazit konkrétní, který se k nám dostal z Egypta například. Viděli jsme zde problémy u pomerančovníků, olivovníků a tak dále. Další škůdce, který se dostal do Portugalska, čili opravdu mnoho, mnoho chorob, problémů, které se mm, k nám dostávají právě ze třetích zemí. Samozřejmě, že celá ta problematika této záležitosti tkví ve vhodné strategii, správné strategii. Pan Tarabela eh, vystoupil za pana Aniu, paní Ajuzo i ostatní hovořili o tom, že bychom měli změnit tuto strategii, že bychom měli mít k dispozici určitou politiku nebo seznamu těch autorizovaných třetích zemí a ne nějaký otevřený systém podobný tomu, který máme v současnosti, který spíše koresponduje doporučení Mezinárodní organizace pro ochranu rostlin. Ano, je pravda, že některé třetí země mají systém uzavřenější mnohem, přísnější, například když jdeme do Austrálie, Nového Zélandu nebo Spojených států, pokud máte pomeranč ve svém zavazadle, <laughs> tak, tak samozřejmě je tam veliké riziko pokuty hned na hranicích. Čili tato změna strategie, kterou navrhlo několik členských států, my jsme hodně hovořili o této nové strategii. Evropská rovněž rada se velice věnuje této problematice. Představuje to několik výhod. Možná by bylo lépe, možná bychom byli lépe schopni kontrolovat dovoz, ale zároveň je zde určité omezení. Tato nová strategie, museli bychom to mít se mnoha třetími zeměmi, kde vyvážíme takové produkty v podstatě eh, u rostlin, u eh, masa například je to pouze 15, nějaká 15 zemí a dále jsou zde produkty, které jsou vyváženy, různé, jsou to různého charakteru, jsou, jsou to, eh, řekněme, potraviny, nebo řekněme dřeviny, ovoce, zelenina a tak dále. Každý z těchto produktů, samozřejmě jsou tam různí škůdci možný, který jsou rozmanití pokud je ten seznam, ano, teda třetích zemí, dobře, ovšem zároveň bychom se museli mít seznam všech produktů, ke, které by odpovídaly každé třetí zemi a to je obrovská organizace, jak o tom již hovořil pan Bove. Museli bychom hodnotit veškerá rizika, musela by to provádět EFSA. V současnosti máme systém, který je považován za otevřeným systémem, ovšem je to systém, který nám umožňuje zároveň reagovat buď preventivně, nebo teda potom už ochranně, jakmile si myslíme, že je tam nějaké riziko. A poslední čtyři roky máme i možná opatření proti třetím zemím, především například u Tajska, Indie, ale i u jiných zemí. Tam přijímáme opatření, postupně podle jednotlivých případů, tak abychom omezili importy nebo aby byly lépe kontrolovány, aby tam byly notifikace, oznamování na základě oznamování ze strany členských států. Čili je to změna strategie, která je obtížná, delikátní téma, mohlo by to představovat obrovskou administrativní zátěž, administrativní práci. My všichni víme, že eh, národní fitosanitární úřady členských států rovněž eh, jich není moc. Toto číslo klesá, mnoho ehm, členských států snížilo počty pracovníků v těchto úřadech. Samozřejmě, že ehm, to znamená i zredukovaný rozpočet pro takové orgány. Čili takové rozhodnutí je nesmírně obtížné. Takové rozhodnutí by bylo nesmírně obtížné pro přijetí. A nyní k těm nejzdálenějším regionům. Ano, i když občas jsou považovány jako země, které jsou, nejsou členem a tak dále. Tam je ta problematika těchto škůdců trošku jiná, protože často jsou to země s tropickým podnebím a u parazitů, škůdců, věru, věru um, houb a tak dále, těchto organismů, které jsou diametrálně odlišné od eh, našich eh, ostatních eh, člen, od členských zemí přímo v Evropě, čili ta strategie by tam musela být opravdu diametrálně odlišná. Znamená to skutečně velikou obezřetnost. I naši kolegové z generálního ředitelství pro zemědělství jsou tam takzvané mm, rostliny pozejí, tam je to program, který umožňuje financovat fitosanitární program jednotlivých zemí, i když nemáme podobné problémy, řekněme, přímo na, v kontinentální Evropské unii, čili um, umožní na to reagovat, na tuto problematiku v těchto vzdálených regionech a dále seznam eh, pozitivní nebo negativní, pokud jde o škůdce rostlin. My podporujeme spíše takový pružnější přístup, tak abychom mohli tam přidat nebo řekněme vyškrtnout, ale spíše přidat na tento seznam eh, škůdce, je-li to potřebné, jakmile se objeví na území EU takový škůdce. Ovšem delegované akty ne implementační akty, ale teda ty delegované akty. My si myslíme, že tím Evropský parlament i rada má díky těmto aktům velké pravomoce, protože vy máte možnost rozhodnout o tom, zda Evropská komise překročila své pravomoci v tomto ohledu, jelikož kritéria pro to, abyste mohli začlenit takový organismus na seznam, to je E, na základě e, legislativy. Ano, máme zde konkrétní, konkrétní články daného právního aktu, čili máte možnost zjednodušit nebo naopak posílit určitá kritéria. Pokud jde o delegované akty, my si nemyslíme, že by Evropská komise to chtěla nějak regulovat, tento seznam eh, bez nějaké demokratické kontroly. To skutečně tomu tak není. My voláme po prostě pouze určité pružnosti a ještě jednou po silné eh, kontrole ze strany parlamentu i rady, která potvrdí, zda jsme fungovali a odvedli dostatečně kvalitní práce. Čili asi tolik, eh, pane předsedo, to je vše velice stručně jako reakce na vystoupení členů vašeho výboru. Ještě jednou moc krát děkuji za slovo, pane předsedo. Grazie, direttore. Okay. Děkuji. Děkuji panu zástupci komise a nyní dávám slovo znovu eh, panu zpravodaji Fajmonovi. Vážený pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili dnešní diskuze. A je to opravdu složitá legislativa a čím více se o tom eh, debatuje, tím více problémů vystává. Myslím, že budeme mít opravdu velký úkol před sebou, abychom příští týden se pokusili dát dohromady celý hlasovací seznam a najít nějaké schůdné řešení, které by mělo většinovou, širokou většinovou podporu v našem výboru. Já budu dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo. Jak už jsem avizoval, příští týden v úterý bychom se sešli ve Štrasburku ve dvě hodiny se stínovými zpravodaji a, a zkusíme to dát eh, dohromady. A děkuji všem za, eh, za jejich příspěvky. Díky. Bene, grazie, kolega Fejmo. Ricorda tutti. Děkuji Eh, jenom eh, bych chtěl připomenout, že eh, o zprávě se bude hlasovat 11. února na příští schůzi. A nyní prosím se přesuneme k bodu číslo 5, což je produkce a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin. Eh, je to eh, jediný text o rozmnožovacím materiálu a zpravodajem je pan Silvestris. Chtěl bych vám připomenout, vážení kolegové, že eh, je nejvyšší čas diskutovat o této zprávě, protože je to zásadní legislativní text, který je poměrně citlivý a máme k němu celých 1461 pozměňovacích návrhů, včetně 90 návrhů od samotného zpravodaje. Eh, jak víte, tak některé z nich eh, mají za cíl eh, úplně odmítnout návrh komise a chtěl bych také připomenout, že o tomto tématu už se debatovalo na schůzi koordinátorů během minulého štrasburského týdne a myslím, určitě eh, vaši koordinátoři vás budou informovat o výsledcích eh, této schůzky. Eh, zjistili jsme, že velká většina politických frakcí je proto, abychom se řídili návrhem komise a také to máme příslušně odůvodněné. Nicméně teď bychom chtěli diskutovat o něčem jiném než o schůzi koordinátorů. Teď je e, čas tady ve výboru e, se všemi členy tohoto výboru e, diskutovat přímo o této zprávě. Takže nejprve bych chtěl omluvit pana Silvestrise, který tu není. Nemohl se dostavit protože eh, mu vznikly nějaké problémy v Itálii, ale eh, chtěl bych, připo, chtěl bych připomenout to, co říkal na schůzce koordinátorů ve Štrasburku, že on je vlastně v rukou většiny eh, politických frakcí. To tam pan Silvestris jasně vyjádřil, že záleží na výboru jako celku, jakou pozici zvolí. Eh, koordinátoři tedy eh, vydali rozhodnutí eh, a znovu budeme diskutovat o tomto problému hned dnes odpoledne po konci této schůze. Nicméně velká většina skupin měla pocit, že se musíme pustit touto linií z důvodů, které už jsme zmiňovali, jako je složitost právního textu, velké množství navrhovaných aktů v přenesené pravomoci, na což si stěžovala většina řečníků na schůzi koordinátorů Nicméně eh, Nyní eh, zahajuji debatu, už mám na seznamu řečníků eh, řadu jmen. Povedeme tedy nyní obecnou rozpravu a potom přijmeme rozhodnutí na schůzce koordinátorů. Takže prosím, Brita. Děkuji. Já mám jednu zásadní otázku, jestli se o tom bude hovořit ještě i na příští schůzi nebo ne. Zdáli jsme schopni dosáhnout nějaké stoprocentní jednoty. Pan Silvestris tu není, aby mohl svou zprávu zbránit, tak je, ot, tak je otázka, jestli má smysl o této záležitosti debatovat, eh, anebo to ještě jednou posunout na příští schůzi, abychom měli možnost dojít k nějaké dohodě. Takže buď budeme diskutovat o zprávě, anebo budeme mít jednotu a potom není potřeba diskutovat. Já tomu teď tedy eh, úplně nerozumím. Grazie, Britta. Sì, no, l'intenzione la scorsa... Děkuji, Brito. Na minulé schůzi koordinátorů jsme řekli, že souhlasíme s tím, abychom to dali na pořad jednání výboru. Samozřejmě jsme si mysleli, že pan Silvestris tady bude, aby to s námi probíral. Nicméně pan Silvestris tady není, takže situace se tím trochu změnila. My samozřejmě o tom budeme hovořit na schůzi koordinátorů, ale pokud někdo chce promluvit nyní, tak eh, proč by nemohl? Ale je to na vás. Eh, možná bychom se mohli pouze omezit na stručné vyjádření. Je sice pravda, že je to možná trochu zbytečné, eh, že, protože pan Silvestristu není, nicméně na pořadu jednání to máme, máme tu seznam řečníků, a takže budeme pokračovat v debatě, dávám slovo panu Bovému. Děkuji vám mnohokrát. Nacházíme se tak trošku ve zvláštní situaci, protože tady máme jenom 15 europoslanců a není tady ani pan zpravodaj. Takže skutečně to není příliš příjemné, ačkoliv máme nějakých 13 set pozměňovacích návrhů a upřímně řečeno myslím si, že to je už trošku moc. E, Takto by to vážně nemělo fungovat e, já nevím, jak jinak říct, že se takto pracovat v podstatě nedá. Eh, na poslední schůzi koordinátorů probíhala diskuse, na schůzi koordinátorů hned po skončení této veřejné schůze bude další diskuse jsou lidé, kteří říkají, že o tomto textu zkrátka vůbec nemůžeme mluvit. Nejdůležitější přitom je eh, stihnout vše včas, což je samozřejmě jasná věc a bohužel nemáme dost času dokončit tuto věc do konce funkčního období. Nicméně myslím si, že bychom se měli soustředit pouze na pět klíčových témat, která budeme muset ale probrat na schůzi koordinátorů a případně ještě příští týden ve Štrasburku. Těchto pět bodů pak jasně řekne, proč bychom měli být pro odmítnutí tohoto textu a jeho odeslání zpět do komise. Aniž bychom zabíhali do přehnaných podrobností, je zde jedno klíčové téma, které já nechápu a nevím vlastně ani, jak se k němu staví komise. Proč jsme se posunuli od směrnice k nařízení? To je, myslím, jádro pudla protože když přejdete od směrnice k nařízení, pak členské státy nemají vůbec žádnou možnost si ten text upravit. Nicméně ta volba nařízení oproti směrnici se v parlamentu vůbec neprobírala. Je to se, samozřejmě volba komise, možná je to volba oprávněná, ale určitě to je jedno z těch nejzákladnějších témat eh, u této věci. Jak můžete takto rozhodovat, pokud jde o rozmnožovací materiál rostlin, tedy o semena, jinými slovy, má to být směrnice nebo nařízení. Myslím si, že si to zaslouží komplexní debatu. Děkuji, Jose, říká pan předseda. Evropská komie, eh, komise jsem vyslala eh, pana Bodliho, generálního ředitele. Možná bychom měli využít čas, který máme a dát mu slovo, aby nám tu situaci poněkud osvětlil. Teď eh, Martin Heusling, paní Gerling a pak paní Ayuso. Děkuji. Já mohu za naši frakci říci, že je skutečně absurdní zde diskutovat o tomto návrhu, když zpravodaj vůbec není sále. Já nevím, proč tu není, ale e, toto je v podstatě tedy diskuse stínových zpravodajů. Ačkoliv zde máme hovořit o e, samotném jádru tohoto nařízení o semenech, e, je to proces, který nechceme akceptovat. Samozřejmě hovoříme zde o většinách, rádi bychom komisi signalizovali, co by se nám líbilo více, co bychom chtěli změnit, to komisi můžeme klidně říci, ale vést zde diskusy bez zpravodaje, to mně přijde skutečně vele absurdní. Já myslím, že se do toho vůbec nemusíme pouštět. Měli bychom o tom spíš diskutovat na schůzi koordinátoru, jak toto téma budeme řešit Konec konců máme zde různé právní názory, jakým způsobem bychom toto téma řešili. Mm, nevím, možná komise by k tomu mohla zaujmout eh, stanovisko, ale eh, diskusi skutečně prosím ne, protože tu není ten člověk, pro kterého je to nejrelevantnější. Eh, je mi velmi líto, že tu pan zpravodaj není, ale každopádně když už nějaký zpravodaj zprávu má na starost, tak bych očekával, že se bude angažovat eh, v, přímo v té diskuzi a že za něj nebude hovořit jenom někdo jeho jménem. Děkuji. Děkuji paní Gerling, pan, pak paní Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Zopakuji, co už tady zaznělo. Myslím si, že je zcela nesmyslné eh, zde diskutovat. Nevím, jak jsme se do této situace dostali. Všichni víme, o čem se hovořilo na koordinátorech ve Štrasburku. Byli jsme požádáni, abychom přemýšleli o tom, jak tu situaci vyřešit. A pak eh, vzhledem k tomu, eh, jak bychom řešili tuto situaci. Spravodaj nebyl v Bruselu celý minulý týden, já jsem se ho snažila kontaktovat telefonicky i e-mailem ale eh, bylo vpravdě naprosto nemožné vypracovat jakékoliv řešení mezi stínovými zpravodaji, jak bychom pokračovali, ačkoliv mnozí z nás měli své představy. A přijde mi naprosto zbytečné a beze smyslu diskutovat a ztrácet čas nad pozměňovacími návrhy, když musíme diskutovat v první řadě mezi koordinátory, co s tím vůbec uděláme. Děkuji vám, paní Gerling. Ehm, já si stejně myslím, že bychom měli využít, že tady máme pana generálního ředitele z komise, protože on na schůzi koordinátorů nebyl. A e, právě proto ostatně máme tuto rozpravu. Samozřejmě diskuse pak bude pokračovat dál. E, paní Ajuzo a pak paní Kádenbach. Ano, děkuji. Já si také myslím, že bychom měli využít toho, že to máme pana generálního ředitele. E, podle mě by bylo dobré se tady vyjádřit a potom si poslechnout jeho vyjádření. E, ten problém je poměrně komplikovaný, protože nejde o jednu směrnici, ale o 12 směrnic, které se teď mění na nařízení, e, které bude upravovat 11 různých oblastí. A to všechno tedy bude obsaženo v jediném nařízení. A proto se mi ten text zdá poněkud příliš obecný, až příliš obecný vzhledem k tomu, o jak technickou záležitost jde. Podle mého názoru má cenu tady hovořit o Silvestrisově zprávě, protože e, obsahuje určité kontroverzní body, e, jako jsou e, materiály pro okrajové trhy. Silvestris chce eh, zásadní změnu a chce změnit registr eh, jmen těchto materiálů podle eh, určitých kritérií. Eh, tyto eh, materiály jsou údajně lokální, což má definici příslušnou, nicméně to nenaplňuje kritéria komise, podle nichž tyto okrajové materiály by měly být navázány na mikropodniky, definované podle počtu pracovníků, výše obratu a tak dále. Když Eh, od, když si tedy odmyslíme velké eh, výrobce eh, semen, tak většina z nich jsou mikropodniky. Přinejmenším ve Španělsku 80% firm, které uvádějí na trh semena a osiva, by byly považovány za tento menšinový trh. Takže podle mě je velice důležité proskoumat návrh zpravodaje, který jinak si myslíme celkem dobrý. Potom tu máme reprodukční materiály jiné než pro lesní dřeviny, které by měly být měněny pomocí řádného legislativního postupu a ne delegovanými akty. My jsme dostali celou řadu žádostí o to, abychom nezahrnovali do působnosti lesnický sektor a proto tu máme přes 90 aktů v přenesené pravomoci ale také eh, bych se chtěla zmínit o dalších eh, aspektech eh, lesnického sektoru. Já si myslím, že reprodukční materiál lesních dřevin by neměl být zahrnut do, toho, do tohoto návrhu, protože jsou tu určité problémy. Příloha jedna by měla obsahovat materiály, které neovlivňují lesní prostředí a myslím si, že tady je příliš mnoho prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, což znamená, že základní text toho mnoho pokrývat nebude. A pokud jde o konkrétní pravidla pro rostliny a e, semena, e, tak to, ta budou pojednána úplně nezávisle, zejména pokud jde o faktor e, zdraví. A já si myslím, že to by mělo, o tom by měli jednat ti, kteří jsou k tomu příslušní. Potom zacházení s odrůdami je mnohem přísnější, protože registr bude povinný, zatímco v některých sektorech pouze e, dobrovolný. To je, je dosud pouze dobrovolný. To povede ke zvýšení e, nákladů a bude těžší e, se zabývat odrůdami v jiných oblastech, což povede k nepředvídatelným následkům. My nemáme žádnou definici eh, odrůd, která podléhá povinně certifikaci. To provede až komise po schválení nařízení prostřednictvím delegovaného aktu. Eh, to bude mít za následek značné spoždění a také eh, narušení některých trhů. Poměrně značné narušení. A co je podle mě úplně nejhorší, tak to je založit nový jakýsi registr klonů, který zatím neexistuje protože eh, dosud jsme zkoumali eh, celou řadu aspektů, ale klony ne. Klony se totiž používají pouze v případě vinic a eh, jabloňových sadů. A myslím si, že zabíhat do až takových detailů by bylo opravdu příliš komplikované a podle mého názoru to není nutné. Pak tu máme samozřejmě tu definici mikropodniků, Eh, což je tedy obrat pod 10 milionů a počet zaměstnanců pod 10. Eh, podle mého názoru by nás to vedlo k vytvoření jakéhosi paralelního trhu a já si myslím, že to nikdo z nás nechce. Takže tolik mé komentáře a samozřejmě se těším na vyjádření generálního ředitele. Děkuji eh, paní Kadenbach a potom pan Tarabela. Děkuji. Ze všeho nej Nejprve bych eh, chtěla připustit, že eh, návrh komise eh, jsem očekávala s určitými tak pocity, že jde o poněkud známou problematiku protože už jsme se podobnými tématy zabývali v případě volného přístupu v jiných oblastech a já jsem to nyní přečetla a mám nyní pocit, že pokud jde o ty materiály pro menšinový trh, tak tak, se, tak si myslím, že mohu s tím návrhem souhlasit. A při bližším ohledání zjišťuji, že návrh komise nezajišťuje eh, nebo eh, zajišťuje také e, některé, některým skupinám, se kterými e, komise jednala mimo parlament. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů a já si myslím, že e, my, europoslanci, bychom se tím zabývat měli. My už jsme tady dnes hovořili o tom přepracování nebo schrnutí 12 směrnic a ty jsou nyní prezentovány v rámci jednoho nařízení, které pokrývá poměrně širokou oblast těch původních směrnic. Takže ta oblast působnosti tohoto nového nařízení je velice široce e, pojatá, aby to odpovídalo těm původním 12 e, směrnicím ale já mám určité obavy, pokud jde o e, provádění, protože e, místní situace už to neumožňují tolik jako dříve. E, tady jsou určité regionální prostory, kde to není tolik možné. Já jsem jménem své skupiny podala celou řadu pozměňovacích návrhů a navzdory všemu jsme dospěli k závěru, že i kdyby tyto pozměňovací návrhy byly přijaty, tak eh, možná by eh, bylo možné najít kompromisy na schůzi stínových zpravodajů, ale pouze tehdy, eh, když tento návrh komise, který před námi leží, bude jaksi zaokrouhlen, protože některé oblasti zkrátka pozměnitelné nejsou. A debatovat takto detailně v tom krátkém období, které tomuto parlamentu ještě zbývá, neumožňuje všem, kteří by měli zájem se podílet, aby se podíleli. Ti, to, jsou, to jsou tedy strany zájmy těch, kteří nakupují reprodukční e, materiály, e, kteří se zajímají o biodiverzitu související s těmito materiály a také těch, kteří se starají o bezpečnost produktů. Já si tedy myslím, že tento eh, návrh, který jsme tu společně vypracovali, bychom měli vrátit zpátky eh, komisi tady během tohoto prvního jednání ve výboru, eh, protože pouze tak máme možnost těchto 12 směrnic nějakým smysluplným způsobem dále rozvíjet. A proto já teď žádám vás o podporu mého návrhu. Děkuji. Děkuji paní Kadenbach, pak Tarabela a pak Albert Des. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo. Pokud jde o tento text, samozřejmě jsou zde určité obtíže, je zde návrh, je zde eh, návrh s spojit různé směrnice 12 a tak dále, které některé jsou ještě z 70. let, je stejně tis, je asi tisíc pozměňovacích návrhů, já jsem předložil 32 různých návrhů, byly tam různé záležitosti, které se týkaly odrůd, dále to bylo eh, problémy s opilováním, mikropodniky a tak dále. Ovšem, jde zde nejenom o mikropodniky, ale i malé a středně velké podniky, které prostě řekněme, že chtějí trošku ještě růst a tak dále. Prostě prostě, abychom se neměli určitou preferenci pouze těch největších firm. To jsou hlavní záležitosti. A nyní koordinátoři. Já bych se chtěl zeptat, pokud by ten od, pokud by uh, pokud bychom to odmítli, aby to nemělo opravdu zásadní dopad, pokud jde o pohled našich občanů, protože já si myslím, pokud teda budeme nahorovat odmítnutí celého návrhu, co se stane na komisi? Zda tento text bude teda pokračovat a tak dále, komise by ho nemodifikovala, bude pokračovat pouze na radě, nebo komise by musela změnit tento text na základě našeho stanoviska, pokud ne, tak prostě ten text bude dále pokračovat a my najednou prostě nebudeme mít vůbec tu možnost modifikovat tento text, nějakým způsobem zasáhnout a změnit ho. Čili to si myslím, že je trošičku takový únik celé problematiky. Ano, samozřejmě, ta situace je šílená, spokojená, já vím, to je velice obtížné, to následující období by to mohlo ještě zhoršit. Ovšem, pokud tento text bude pokračovat bez nás, tak to je opravdu veliké riziko. Komise by nám měla říci, pokud jde o jejich eh, další postup, pokud by došlo k odmítnutí na straně parlamentu v tomto okamžiku, k čemu by došlo dále. To mě velice zneklidňuje. Rád bych se zeptal, jaké je potom s tím spojeno riziko. Ah. Děkuji, Marku. Eh, o tomto jsme mluvili na koordinátorech a zaujali jsme k tomu stanovisko. Naše procedury nám umožňují vydat eh, stanovisko Ovšem v druhém čtení budeme mít méně času. Nicméně eh, můžeme i nadále hrát velmi důležitou roli v této věci. Samozřejmě o té podstatě můžeme hovořit později. Pan Des a pak pan Agňu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Musím se omluvit, že jsem přišel později, eh, protože jsem měl omluvit pana Silvestrise, který zde dnes z osobních důvodů nemůže býti. Eh, také bych byl zažádal, abychom dnešní diskusi odložili. No, nicméně mohu se připojit k tomu, co říkala paní kolegyně Ajuzo a k tomu, co říkala paní Kádenbach. Nebudu opakovat, co už tady zaznělo. Je to velmi komplexní téma, velmi rozsáhlé. Hovoříme s různými biospolky a i mezi nimi máme různé názory, i tam jsou různá osiva, i tam jsou různé požadavky a upřímně ve stávajícím procesu nemůžeme zohlednit vše, co bychom zohlednit chtěli. Nicméně, co mi způsobuje velké problémy, eh, paní Ajuzo, je těch 90 aktů v přenesené pravomoci. Od 17. dubna nebudeme mít už žádná zasedání. A upřímně, eh, všichni budeme zaměřeni hlavně na volby, a upřímně to povede k tomu, že přijmeme rozhodnutí, která pak politicky budou neobhajitelná. A konec konců podobně jako u zemědělské politiky, i tady mě delegované akty naplňují velkými obavami a já bych rád, abychom našli nějaký způsob, aby toto téma, velmi kontroverzní téma, mohlo být v klidu probráno v příštím legislativním období. Je zde celá řada problematických bodů, jak říkal pan Bové, nebo například to, že 12 směrnice má zcuknout e, do jednoho nařízení, aby se tak řeklo, nebo e, celá řada dalších bodů, které nebudu jmenovat, ale zkrátka nemáme šanci to stihnout. A konec konců zde není ani nutnost jednat okamžitě a teď hned, protože stávající směrnice jsou nastaveny tak, že s nimi dokážeme žít. Já jsem eh, za poslední roky slyšel jen velmi málo stížností, k osivům a rozmnožovacího materiálům rostlin. Myslím si, že bude rozumnější najít nějaký způsob, jak si udržet kontrolu nad tím celým procesem. Určitě máme celou řadu možností, mohla by nám doporučit právní služba a tak dále. A myslím si, že konec konců budeme o tom hovořit i na zasedání koordinátorů a myslím si, že napříč všemi frakcemi bychom měli najít nějaký způsob, jak toto, eh, jak si odložit a najít rozumný způsob, způsob na projednání této věci v příštím volebním období. Eh, děkujeme vám, Alberte pan Egňu a pak paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zopakoval a zdůraznil většinu z toho, co právě říkal Albert Des. Já jsem dostal více než 5600 dopisů k tomuto tématu, tedy aplikace e, regulace k rozmnožovacímu materiálu nikdy jsem nedostal ani jeden e-mail s nějakou stížností. Takže je to takový pokus řešit problém, který neexistuje. Všichni víme, že legislativa EU je velmi složitá, ale pak zde jsou ještě dva velice složité prvky, které se nám do toho vměšují. E, ve vládě ve Velké Británii máme různé bílé knihy, zelené knihy, Eh, velice vtipně eh, skotské eh, minister, skotská ministerstva mají vydávat tartanové knihy, ale nikdy jsem ještě nedostal takzvanou neknihu, tedy non-paper, jak se tomuto říká. Takže diskutuje, diskutuje se o tom, re, reviduje se to nebo co, nikdo neví. A druhá věc je, že Dva pozměňovací návrhy chtějí odmítnout konzer- konzervativní europoslanci. Někteří jsou zde, někteří tu nejsou. To je hrozně hezké, ale ten problém zde tady je, že DEFRA, tedy ta exekutivní eh, část eh, naší koaliční vlády, nechce přijmout myšlenku zamítnutí těchto pozměňovacích návrhů, což znamená ještě větší chaos upřímně řečeno, já mám eh, neodbitný pocit, že si komisle ukousla daleko víc, než může eh, se žvíkat, aby se tak řeklo. A vlastně nikdo nemá chuť se do toho žvíkání ehm, eh, pouštět. Je jedno takové pořekadlo, říká se nech psa spát a myslím, že přesně toto bychom měli udělat v tomto případě. Teď paní Klas a pak pan Jár. Děkuji vám, pane předsedo. Z diskuse napříč všemi frakcemi je velmi jasné, že když máme co dočinění nějakých 1500 pozměňovacích návrhů, nemáme šanci to v tomto krátkém období stihnout. E, naštěstí je to jednomyslný názor a já se k němu ráda připoju. Nicméně bychom měli využít tuto příležitost a hovořit s komisí a hovořit také mezi sebou a probírat obsah e, této, tohoto legislativního návrhu. Jsem velmi ráda, že paní Ayuso už zmínila několik konkrétních podrobností. Já bych ráda zmínila ještě jednu velmi konkrétní podrobnost a to je otázka, to je oblast heterogenních materiálů. V oblasti nařízení pro osivo se zabýváme celou řadou nových definicí. Kromě toho kolegové a kolegyně v parlamentu e, sem zavádějí nové definice různých eh, druhů půd a tak dále. A upřímně řečeno, já nevím, jak to všechno zpracujeme do jednoho smysluplného balíčku. Má na to komise nějaký názor? Nebo eh, respektive bude nám v tom pomáhat vzhledem k tomu, co navrhovali i v oblasti heterogenních materiálů? Protože konec konců my jsme eh, ta osiva chtěli vždy řešit jako samostatné druhy ale, eh, pro, pro zemědělce, ale teď najednou hovoříme o vlastně celé řadě různých kritérií na rozlišování e, eh, druhů osiva, takže tolik má konkrétní otázka na komisi. Na druhou stranu určitě nestihneme vše do konce funkčního období a všechny ty eh, všechny ty eh, pozměňovací návrhy na druhou stranu nechceme zkrátka hodit pod stůl. Jí představuje to, co máme před námi, určitě dobrý základ pro další práci. Proto si nemyslím, že bychom měli začít od píky, ale myslím si, že bychom tuto věc měli teď zahájit a pak ji sledovat v příštím období. To, co říkal Albert Des, je určitě také nutné zohlednit Musíme se ptát, zda je rozumné, aby všech 12 směrnic šlo do jednoho nařízení. Chceme zjednodušovat a odbyrokratizovávat, ale když z 12 legislativních eh, balíčku uděláte jeden, nemusí to nutně znamenat byrokratické zjednodušení. Není záhodno vše napasovat na jednu šablonu, protože pak se musí dělat různé přílohy a tak dále, tak podobně. Já bych proto chtěla poprosit komisi, aby společně s námi zkoušela hledat nějaké východisko. Určitě bude potřeba více diskusí, než, kolik, než nakolik máme prostor, tedy do nějakého toho 18. dubna. Děkuji a jako poslední Petr Jár. Děkuji. Ano, to byla velmi důležitá poznámka. Já se připojuji ke kolegům, kteří říkají, že pokud se máme brát vážně jako parlament a pokud máme zohlednit proces delegování aktů, nemůžeme toto téma do konce volebního období stihnout. Za další. Teď se přidržím toho. Přesto bychom měli nalézt nějaký způsob, jak začít věci řešit, aby v tom příštím období, ať už tady bude kdokoliv, nemuseli kolegové začínat opět od nuly. To je eh, úkol pro koordinátory, konec konců proto jste tu, najít nějaký způsob, jak tu situaci vyřešit. Ještě jednou říkám, že jsem proti, abychom to všechno protlačili dokonce ještě před koncem volebního období, protože si myslím, že to povede k celé řadě problémů. Já jsem k tomuto tématu vedl celou řadu rozhovorů, dostal jsem mnoho podnětů a podal jsem mnoho pozměňovacích návrhů. Nicméně eh, mám na komisi jednu zásadní otázku. Proč z 12 směrnic děláme jedno nařízení? Samozřejmě z mnoha jedno, to je eh, poměrně rozumný princip, ale tím nařízením versus tedy směrnice, se vzdáváme toho manévrovacího prostoru v členských státech, který má také svůj smysl. Takže základní otázka na komisi, proč nechceme znovu směrnici? Proč raději nařízení? Děkuji vám. Děkuji. I já bych si dovolil jednu otázku. A to eh, tady na pana ředitele Bodla. A pardon, hlásí se ještě někdo další? Pan Heusling. Děkuji. Já si myslím, že eh, toto není asi důstojné označovat jako debatu. Eh, konec konců můžeme se komisi na něco, komisi na něco ptát, ale upřímně, pane předsedo, když tu není pan zpravodaj, tak zkrátka tu debatu můžeme rovnou zrušit. Debata v takové situaci zkrátka není možná, je milí to kolegové. A upřímně řečeno kriticky k panu zpravodaji, a vy mu to jistě někdo vyřídíte, Není možné, když už tu není, ani neby, aby nebyl ani dosažitelný. Není možné, aby zkrátka celou tu práci pozastavil. Teď my jako koordinátoři musíme hledat způsob, jak tuto věc budeme dál řešit. Eh, určitě není možné celou věc touto diskusí uzavřít. Je potřeba komisi dát eh, určité pokyny, jak by měla předložit zlepšený návrh na stůl. To je náš úkol. Ehm, ne, že chceme tu práci zkrátka škrtnout a skončit. Ale eh, toto, co jsme tady teď předvedli, to určitě není diskuse. Eh, legislativa o rozmnožovacím materiálu rostlin, kdy každý předhazuje své otázky a nápady a koncepty, to zkrátka není diskuse. Ehm, otázka je, zda to má řešit příští parlament, ať už v jakékoliv podobě, a otázka je, jakým směrem se my jako parlament chceme ubírat. Ovšem takovéto polovičatosti, jako pr- jsme předvedli právě v této debatě, jsou nepřípustné, pane předsedo. Předseda? Nyní bych poprosil generálního ředitele za komisi. Ano, samozřejmě, že nemůžeme odstranit debatu, která již proběhla, ovšem mám na vás jeden dotaz vzhledem ke složitosti tohoto tématu, vzhledem k počtu směrnic, které by se měly všechny spojit do jednoho nařízení. Nemohli bychom například se osivům věnovat samostatně, to znamená, že by to nespadalo pod reprodukční materiály rostlin pokud jde o materiály, o rozmnožovací materiály a tak dále v této hmm. oblasti. To si myslím, že by mohlo spadat pod samostatnou směrnici. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já jsem opravdu nesmírně rád, že mohu reagovat ještě dneska, i když to není ještě oficiální rozpráva. Samozřejmě rád se k vám vrátím, pokud si to budete přát. Je to komplexní, nesmírně složité, technické téma. Vyžaduje to velice specializované znalosti, vědomosti v této oblasti a právě z tohoto důvodu proběhlo množství rozpráv k tomuto návrhu textu. Jestli dovolíte, reagoval bych rovněž na pana, hned na pana Bobeho, Jara možná i na váš dotaz, vážený pane předsedo, proč jedno nařízení, které je vlastně pokračovatelem 12 směrnic. První, je zde několik, jsou zde dvě odpovědi. Těch 12 směrnic, to je první odpověď, ty byly přijímány postupně. V podstatě mm, již před téměř 45 lety jsme s tím začali, to znamená ty definice, koncepty, pojmy nejsou identické, technika se změnila. Je zde, jsou zde obrovské rozdíly mezi těmito směrnicemi, pokud jde o jejich princip, ne pokud jde o techničnost těchto směrnic. A jelikož, to je druhá odpověď, jelikož to byly směrnice, členské státy transponovaly tyto směrnice do své národní legislativy, často různorodým způsobem. Ta kontrola, řekněme, nebyla dostatečně přísná v minulosti, abychom ověřili transpozici těchto směrnic do národní legislativy, což znamená, že občas zde došlo k obrovským uh, rozdílům a které poté mm, představovaly obrovské překážky v, v obchodu v rámci EU. A právě ty soukromé podniky, malé, středně velké i velké podniky, které se na nás obrátily, které se na nás obrátily a požádali nás o to, abychom harmonizovali tuto problematiku, protože zde bylo mnoho problémů s komercializací, s uváděním na trh, dokonce i v samotném členském státě, kde, řekněme, existovaly nějaké regionální ustanovení, které byly jiné než mm, regionální ustanovení ve stejném členském státě. Čili právě z těchto dvou důvodů, pane předsedo, jsme navrhli toto nařízení, protože nařízení se aplikuje jako celek jako takové ve všech členských eh, státech, ale zároveň bychom tam chtěli mít určitou pružnost. Nechceme všechno regulovat eh, podrobně jedním nařízením samozřejmě. Zároveň v tomto nařízení bylo naši snahou mít ustanovení, která se týkají lesnictví protože samozřejmě, že eh, celá problematika lesnictví, materiálu lesních dřevin, to je samostatný svět, protože pro ostatní eh, rostliny je to certifikát kvality, zatímco u lesních plodin je to eh, původu certifikát, pokud jde o, o semena a ostatní rostliny. Řekněme, že prostě máme osivo Eh, které přichází z Německa nebo ze Španělska a tak dále. Čili jde o osvědčení původu, to je trošičku jiné. Ale 80% kontrol je identických, pouze 20% kontrol je jiných, pokud jde o tyto dřeviny. Právě proto jsme chtěli eh, spojit eh, tyto materiály u lesních dřeviny s ostatními reprodukčními materiály. Jelikož mám tuto příležitost, pane předsedo, rád bych udělala takovou mea culpa za naší stranu. My jsme asi pravděpodobně nevysvětlili krásu tohoto textu, jeho sílu. Ano, tento text byl kritizován, Říká se, že Evropská komise by snad eh, chtěla eh, jít směrem velkých společností, multinárodních společností a zničit mikropodniky, zničit uh, možnost semena mm, u produkce zemědělské, organického původu a tak dále. Ne, ne, ne, není tomu tak. My jsme nechtěli zničit tuto alternativní produkci. Je pravda, že je zde mnoho ustanovení, které se týkají osiv konvenčních, takzvaných, kde ty nové druhy musí být registrovány, certifikace, u vody, na, u certifikace by zde musela proběhnout jednotlivými úřady a tak dále. Ovšem my jsme chtěli zavést pružnější přístup pro jednotlivé aktéry Chtěli jsme podpořit inovační postupy u těchto nových druhů, u těchto nových odrůd, aby byly eh, registrovány ať už na národní úrovni nebo na úrovni evropských katalogů rychlejším způsobem. Čili chtěli jsme mít takový způsob, který je ehm, pružnější, mm, jednodušší u těchto konvenčních jak je tomu u těch konvenčních eh, odrůd například u alternativních, eh, například biologických odrůd, tradičních odrůd, eh, mm, potom právě pro ten menšinový trh a tak dále. Tam jsme chtěli mít jasná ustanovení, jednoduchá ustanovení, protože v současné době je zde mnoho aktivit, které nejsou v souladu s legislativou a zároveň jsme chtěli zavést tuto kategorii heterogénních materiálů. Možná bychom to měli trošku objasnit ještě, pokud jde o definici. Paní Klás si to přála, tam není žádný problém, jistě, to můžeme udělat. My jsme chtěli, my jsme chtěli aby bylo možné mít všechny tyto systémy, například ať už je to v drobném rozsahu, velkém rozsahu, ať už je to bezplatný nebo platební nebo, pla, nebo placený systém, pokud jde o ty tradiční eh, odrůdy semen. Byli jsme obviněni z toho, že chceme například zničit veškeré ty plodiny, mm, ty, ty, Tradičně ovšem není tomu tak, skutečně tomu není tak. Tento text se snaží jasnějším způsobem reagovat na celou situaci. Byla by zde koexistence těchto osiv odrůd konvenčního charakteru a osiv semen u um, alternativního zemědělství, biologického uh, zemědělství, dále pro tradiční uh, odrůdy a samozřejmě i pro, trhy, pro menšinové trhy. Pane Tarabelo, vy jste položil otázku na komisi, jak postupovat v případě odmítnutí, zamítnutí tohoto textu vaším výborem nebo na plenárce Evropského parlamentu. Jsou zde meziinstitucionální dohody, Možná je jasné, že Rada již pokročila v této diskusi k tomuto konkrétnímu textu. Rada samozřejmě přišla s určitými návrhy, mm, které vylepšují text, modifikují text, ovšem zatím eh, se nerozhodla odmítnout tento text jako celek. Samozřejmě, že pro nás by to mm, stížilo celou situaci, pokud by Rada i Evropský parlament, obě dvě instituce, totálně zamítly tento text. Rada ovšem pracuje na tomto textu, připravuje návrhy změn tohoto textu, čili tato práce ještě nebyla ukončena. Ovšem my věříme, že pokud parlament v rámci prvního čtení totálně odmítne tento text, že ráda stejně bude pokračovat ve své práci. Ovšem, to není na mě. To není na mě, abych to um, řekl. To znamená, že by se text dostal do druhého čtení se všemi těmi obtížemi, které by to mohlo znamenat pro váš výbor, ehm, kom, agri a pro celý parlament. Čili to jsem chtěl říct si, vážený pane předsedo. Rád bych řekl, že jsme k dispozici, jsme ochotní dále ještě vysvětlovat, ukázat jak zajímavý je tento text, pokud s ohledem na těch 12 samostatných směrnic a opravdu prokázat, že nechceme odstranit mikropodniky no, které zaměstnají, to znamená méně než těch 10 milionů tržeb a tak dále. Tyto podniky představují 93% mm, ve vinohradnictví, 85% v oblasti um, pěstování ovoce, 69% um, v sektoru zeleniny a 70% v lesnictví, čili ano, je to celá tkáň těchto malý, celá síť těchto mikropodniků, které oživují celý tento sektor, protože víte, že uh, trh se semeny je mm, představuje obrovské možnosti pro export EU, je to zásadní pro naše obchodní saldo. 60 hm, těchto semen, které se dostávají na světové trhy, přichází právě z našeho evropského trhu, čili je to zásadní sektor pro nás a nám ohromně leží na srdci, aby tyto mikropodniky hm, nebo i malé a středně velké podniky, aby měli možnost uvádět taková, hm, taková osiva na trh, jsou konvenčního charakteru nebo biologického charakteru pro alternativní zemědělství. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Děkuji panu generálnímu řediteli za jeho vyjádření. My se budeme stejným tématem zabývat okamžitě dále na schůzi koordinátorů a zohledníme tedy vaše vyjádření, které jste pronesl za komisi. Takže e, velice stručně chci jen říci, e, že e, musím absolvovat na bod 6 pořadu jednání, tedy návrh usnesení v souladu s článkem 121. řádu o boji proti plítvání. Na schůzi koordinátorů eh, to schrnu, nicméně teď musíme hlasovat. Na schůzi koordinátorů 26.11. bylo rozhodnuto připravit návrh usnesení eh, k, pro boj proti plýtvání potravinami. To usnesení má formu dopisu, eh, jak stanovuje článek 120 a tento dopis má být zaslán předsedou Evropského parlamentu Evropsi a podle jednacího řádu se musí hlasovat v příslušném hlavním výboru a výsledek tohoto hlasování má být přiložen předsedou výboru k tomu dopisu, který bude předseda parlamentu zasílat eh, komisi. Takže eh, já, my, my tedy požádáme pana Šulce, aby zaslal toto usnesení eh, Barozově komisi. Abychom usrychlili tento postup, tak už jsme vydali hrubý návrh tohoto dopisu na základě návrhu eh, a na základě návrhů, které zazněly na schůzi koordinátorů. Takže já se vás ptám, e, souhlasíte s tímto postupem? Musíme nyní zkrátka e, hlasovat, abychom měli souhlas výboru a potom předat e, tento dopis panu Šulcovi, který ho opatří svým podpisem a zašle to, zašle to komisi. Je někdo proti? Všichni souhlasíte? Takže můžeme hlasovat? Takže aspoň ti z vás, kteří tu jste, zvedněte ruku, pokud jste pro. Děkuji. Je někdo proti? Jenom liberálové a pan Agnew. Takže eh, děkuji vám všem. Ukončuji eh, schůzi výboru a koordinátoři, prosím, zůstaňte. Omlouvám se, hlásí se pan Agnew. Eh, pan, pan Agnew má něco pod bodem různé, prosím. Eh, já mám jenom jeden bod k bodu různé. Eh, zde přítomní poslanci eh, asi už vědí, že jsem tady rozeslal takovou poznámku pro komisi. Já vyzývám komisi, aby ukázala, jak může zemědělec splňovat ta složitá pravidla pro EFA vzhledem k tomu, že máme koeficienty a povolenou úrodu, a e, já doufám, že e, komise nám tady představí, jaké by mohly být ty EFA a jak by mohl být minimalizován dopad na zemědělce. A za druhé, e, já chci ukázat, jak je toto narušující, protože pokud komise sama nezvládne takový příklad vypracovat, tak jak to má udělat britský zemědělec. A pokud to neudělá, tak připomínám, že přijde o spoustu peněz formou sankcí. Děkuji, pane Egňu. My bereme vaši připomínku na vědomí a nyní ukončuji schůzi výboru. Bude dvě minuty přestávka a potom začne schůze koordinátorů.